Máme tady na pořadu jednání za dopad evropského semestru na politiky sociální a politiku zaměstnanosti. A jsou tu čtyři hosté. Euh, I když jsme hlasovali na plenárním zasedení zprávu o našem, eh, od našeho kolegy Lope Fontaně o výroční zprávě o růstu, což je hlavní příležitost našeho výbor, výboru, jak zasáhnout do diskuze o evropském semestru. Jak víme, evropský semestr nekončí naší činností eh, ve výboru ani jarní radou, protože druhý eh, trimestr je věnován prezentacím členských států, při kterých představují svoje národní programy reformy a další které se pak přetaví v konkrétní eh, doporučení jednotlivým státům a mají se zabývat především konkurenceschopností a růst, což je téma na červnovou radu. Na čer... a pan Herman Van Rompuy eh, toto připraví pro nový eh, finanční rámec a další Eh, téma bude mít, ale je zapotřebí, ten program jednání na radě nebyl příliš obsáhlý. Závěry Evropské rady z jejich prosincového zasedání dodaly nový rozměr v diskuzi. Částečně už je toto zašlení do zprávy paní Lope Fontani. V druhém odstavci jsou tam zapracovány závěry prosincové rady, je tam taky zapracován sociální rozměr e, pro skutečnou měnovou a hospodářskou politiku. Mnozí e, by rádi viděli přesně, co to znamená. E, globálně vzato, to je důvod, proč jsme zorganizovali toto slyšení. Eh, zatím jsme vedli velikou živou debatu mezi eh, výborem hospodářským a proměnovou politiku a naším výborem ohledně toho, jak vytvořit takovou, eh, takový mix politiky v Evropskou komisi. A co tedy má činit Evropská komise a členské státy, čím je zapotřebí se zabývat. Zabývali jsme se otázkou multiplikátorů. Než předám slovo paní zpravodajce, nebo obráceně, než předám slovo hostům, tak eh, ještě eh, poskytnu prostor paní zpravodajce Veronice Lopé Fontaně, která nám vysvětlí, jak budeme postupovat dál. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně se domnívám, že toto slyšení je velmi významné. Chceme si vyslechnout to, co si myslí zástupci sociálních eh, organizací a menších eh, organizací. Budu pokračovat ve španělštině. Je skutečně škoda, že toto slyšení jsme nemohli zorganizovat již dříve. Je dost málo času na to, abychom ukončili eh, tuto zprávu ale až do jarního summitu bude jistě možné všechny reprezentativní organizace a evropské občany vyslyšet, aby rada pak přesně věděla, jak na tom jsme a jaké priority má Evropský parlament i sociální organizace a orgány. Ve zprávě se hovoří o dvou konkrétních záležitostech. Za prvé zaměstnanost. Všichni ti nezaměstnaní a mladí nezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní, nezaměstnané ženy, seniori, Pro ně všechny je důležité vědět, co zástupci malých a středních podniků eh, si myslí a co se konkrétně dá udělat pro to, aby toto téma bylo eh, zpracováno a aby byly vytvořeny pracovní příležitosti. Další bod eh, je chudoba. Je stále více jevů chudoby a v Evropské unii si nemůžeme prostě dovolit mít tolik chudých lidí. Strategie EU 2020 by mohla přispět ke snížení jevů chudoby a také situaci eh, chudých eh, vrstev žen, dětí eh, zlepšit. Zatím se nám to nepodařilo. Co můžeme ale udělat? Jaká doporučení mohou dát členské státy na zlepšení situace? A co můžeme pak obzvláště dělat proto, aby integrace rodin byla zlepšena. Zatím to funguje dost špatně. Krize se jich dotýká více než ostatních. Tolik z mé strany, ale nyní si vyslechneme eh, naše přednášení. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla ještě dodat, co by otázku, ale zcela jistě máte své prezentace připravené, tak eh, prostě jenom akceptujte moji otázku. Tato témata, která byla již eh, otevřena eh, ve smyslu ve směru ke skutečné měnové unii a na úrovni sociálního dialogu, možná, že již máte nějaké představy o tom, jak pokročit v této oblasti a ráda si to vyslechnu tom pořadí, které bylo navrženo, bych nejdříve chtěla dát slovo Žaku Delpla. Je to ekonom ve Vysoké škole v Toulouse a částečně také autorem návrhu pro automatickou stabilizaci na evropské úrovni a to díky sociálnímu mechanismu eh, určitého vyrovnávání nezaměstnanosti. Prosím, máte sedm minut. Merci, Madame la Présidente. Ah. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit o trhu práce, o trhu zaměstnanosti a o tom, jak bojovat proti vysoké nezaměstnanosti v Evropě. Přejdu do angličtiny. To je společný dokument. Eh, za Žana Tyrola v Toulouse a Berkeley. Nejsme první, kdo navrhují Eh, nějaký mechanismus pro zaměstnanost v eurozóně. Protože je zapotřebí, aby docházelo k transferům v eurozóně, aby bylo možné se vypořádat se šoky, aby bylo možné absorbovat šoky, jako například španělsko-portugalsko asymetrické šoky. A proto potřebujeme provádět tyto eh, transfery eh, vůči eh, oslabeným regionům. Otázka je, jak to nadefinovat a jak to vybudovat, aby nedocházelo k dalším bailoutům. Členské země chtějí mít takovýto mechanismus, když jsou na jihu a mají potíže, ty, které jsou na severu a, a nemají tyto potíže, si to zase nepřejí. Dobré by bylo ale, aby se mohly účastnit všechny země takovéhoto mechanismu. Nejde tedy o to, aby byl nezam, podprav nezaměstnanosti napříč Evropskou unii, ale spíše, aby byl takový systém, který bude přijatelný pro všechny. Proto já navrhuji takovou strukturu spočívající na třech pilířích. Všechny tři jsou nezbytné. První není nic nového. Spočívá v tom, že zapotřebí najít zdroje, které budou vycházet z národních sociálních politik. Ehm, každá země by, byla, by to měla tak nakalibrováno, aby zhruba jedním procentem HDP účastnila takovéhoto pojištění proti nezaměstnanosti v rámci eurozóny. Bylo by to tedy navázáno na euro. Tento mechanismus se opravdu zaměřuje na země eurozóny. Je tu ještě určitá komponenta eh, kvalifikace na zaměstnání a školení. mohl by být takto využit například fond eh, pro nezaměstnanost v eurozóně, eh, který by mohl být eh, zpracován komisí. Ten druhý pilíř spočívá v něčem inovativnějším. Jde nám o to, abychom vytvořili evropskou pracovní smlouvu, která by byla stejná pro celou EU, pro každou zemi pro všechny sektory. Ale byla by něčím možným. Eh, bylo, znamenalo by to, že země by měly tedy každá svoje vlastní pracovní smlouvy plus jako ještě jeden další typ. Eh, znamená to, že celkem bych bylo eh, například 34 ve Španělsku, protože tam jich nyní mají 33. Tento, eh, tato smlouva pracovní by byla vytvořena zde v Bruselu těmi obvyklými aktéry, bylo by, dosa- bylo by toto rozhodnuto eh, prostřednictvím institucí, tedy Evropskou komisí, eh, parlamentem, radou, podle systému, který vy ovládáte lépe než já. Podobná věc se osvědčila na severu. Nikdo na jihu totiž, ani ve Francii, úplně neví, jak reformovat pracovní trh. Uh, eh, zdá se, že pouze eh, Švédové a Dánové, jedině těm se to daří, jinak to nevíme. Eh, takže mm, musíme být do jisté míry skromní. A pokud se nějaké reformy e, zavedějí e, třeba v Itálii nebo ve Španělsku, tak jsou značně nedokonalé, páč tam panuje velká nedůvěra. Čili z konzultace, konzultace e, s mm, evropskými zaměstnanci a zaměstnavateli, je třeba uvažovat o tom, jak vytvořit co nejlepší Eh, takový kontrakt, evropský kontrakt. A samozřejmě, že některé země chtějí flexibilitu, jiné zase chtějí jistoty, no, takže dosahování kompromisu tedy, tedy opravdu nebude snadné. Eh, třetí pilíř, který je zřejmě tím nejinovativnějším celém našem návrhu, je dobrovolnost jak jsem řekl, je mimořádně těžké dospět k fungujícímu, eh, slušnému prac, pracovnímu trhu eh, na domácím trhu, protože máte tam odbory, demonstrace, tak prostě pořád nevíme. Čili eh, je možností takhle decentralizovat flexibilitu na úroveň jednotlivce. jestliže eh, prváš Beres si mě najme do nějaké malé firmičky ve Francii, tak se budeme bavit o tom, jaká práce, za kolik a tak dále. Nicméně eh, její firma mě bude muset eh, předložit dvě, dva typy smluv, smluv k podpisu. První bude podle stávajících národních pravidel, včetně sociálního zabezpečení a tak dále. Čili tady není žádná změna. Ale bude na stole i druhý kontrakt. A sice bude to popis práce, ovšem eh, v duchu toho evropského pracovního kontraktu, jak už jsem to popsal. A to znamená, že tam bude nejdříve ta národní eh, politika, eh, což znamená tedy eh, což znamená tedy všechno moje zabezpečení a tak dále. No a já tedy v případě, že zvolím si flexibilní řešení, které Eh, ovšem nebude dáno na úrovni eh, firmy, bude dáno na úrovni toho kontraktu, potom nebudu nějak eh, zabezpečen v případě propuštění. Samozřejmě, že bude velice důležité, aby došlo k depolitizaci celé debaty o pracovním trhu. Když se podíváme na Španělsko, což je ta největší časovaná bomba spolu s Řeckem, takže tady máme opět eh, dvě části. Takže máme zde máme tedy to, to evropské zabezpečení, eh, takže opět to bude na individuální bázi. Tím se tedy obejdou různé potíže a myšlenka je taková, že prostě peníze jdou jenom tehdy, když se eh, přijme eh, tento návrh. Není tam žádný morální hazard. A poslední bod. V Evropě a v Bruselu pro, probíhá eh, velká debata o takzvané kontraktualizaci politik. Já tady osobně nejsem nějakým přívržencem těch makrokontraktů, to ne. My prostě navrhujeme kontraktualizaci jednoho typu podle eh, prosincového samitu a to by potom se týkalo nejrůznějších úrovní, všech úrovní prakticky. My si myslíme, že tento návrh je lepší než makropolitiky, eh, pokud se týče boje proti depresi. Protože tady zaprvé eh, dochází eh, k posunu peněz a pak nastává také reforma. Děkuji vám moc krát. Já se domnívám, že to je dobrý základ pro další úvahy. Nyní dávám slovo paní Green, eh, předsedkyni Evropské asociace malých a středních podniků. Máte také sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup pour cette invitation à notre organisation. Děkuji vám za pozvání. Eh, Pokračuji v angličtině. The employers organization representing crafts. Eh, jsem tady za, tady za organizaci která eh, reprezentuje eh, zaměstnavatele malé, střední a dokonce ty nejmenší, eh, řekněme, uměleckou výrobu. Náš barometr pro malé střední podniky a mikropodniky potvrzuje, že malé střední podniky jsou postiženy nejhůře a náš příslušný eh, index pro malé střední podniky ukazuje, eh, že eh, situace je čím dál tím horší, tedy v průběhu roku 2012 se průběžně zhoršovala. 98% všech, všech podniků jsou právě malé střední podniky a starají se o dvě třetiny zaměstnanosti. Samozřejmě není to ve všech sektorech stejně a mm, Eh, jsou pomalejší, než tomu bylo dříve. Eh, malé a mikropodniky eh, velice nerady propouštějí, a to ze dvou důvodů. Jednak může být obtížné poté následně v případě oživení získat ty správné lidi a dále je samozřejmě těžké propouštět pracovníky, protože by to mohlo ohrozit fungování celé firmy. Eh, čili snaží se hm, jaksi zdržovat investice a nějak přežívat až do oživení. A to v podstatě potvrzuje statistiky. Ukazuje se, že od poloviny roku 2011 narůstá nezaměstnanost, přičemž v roce 2012 jsme se dostali na historický rekord kolem 10 Současně s tím Evropa má 2 miliony prázdných pracovních míst, eh, což ukazuje, že nemáme lidi se správným vzděláním a schopnostmi. Jak ukazuje zpráva Evropské komise, eh, musíme připustit, že rok 12 byl špatným rokem. Ovšem nejhorší je, eh, že dochází k velkému rozcházení Eh, v jednotlivých českých zemí. Zejména vzniká propast mezi severem a jihem. Skutečně je to tak, že eh, země, které eh, zreformovaly svůj pracovní trh ještě před krizí, těm se daří lépe. Současně s tím se dá říci, že země, které nyní reformují, Eh, tak vidí eh, určité zlepšení, jako třeba Irsko a Španělsko, ale eh, nenastává okamžitě zlepšení v otázce zaměstnanosti. To vlastně nastává až se spožděním a pomalu a je to dáno příliš komplikovaným a zkostnatělým pracovním trhem. Podstatné je dospět k oživení. A nyní když se podíváme na sociální situaci a situaci na trhu práce, tak tady není úplně eh, jasný vztah. Sice dá se říci, že nezaměstnanost a sociální situace se zhoršuje se škrty. Eh, určitě to bylo nezbytné eh, v státním sektoru. Nadále určitě je třeba pokračovat. Všem pokračovat v rozumné politice, poněvadž eh, eh, zvyšování nákladů eh, by bylo nezodpovědné. Finanční krize se už nám promítla do nerostoucí hospodářství a nezaměstnanosti. Ovšem, kdybychom zde ne, nečinili žádné kroky, žádné reformy, žádné škrty, bylo by to horší. Podle přehledu eh, hospodářského růstu a eh, pomocí nového mm, dozorovacího mechanismu včetně specifických doporučení pro jednotlivé země, jsou správným cestem k růstu a zaměstnanosti v Evropě. Eh, fiskální konsolidace a snižování dluhu je eh, zásadní pro konkurenceschopnost, ale nestačí. Je třeba to podpořit také strukturálními reformami, a to zejména na trhu práce. v ve zprávě z roku 2013 eh, je to řečeno. Je tady skutečně jít cestou eh, prorůstové fiskální konsolidace, což znamená mimo jiné zajistit přístup k penězům pro malé střední podniky, podporovat růst a konkurenceschopnost do budoucna tím, že se budeme soustředit na vzdělávání inovace a výzkum. Budeme modernizovat veřejnou zprávu eh, a tak dále. Těch eh, priority mnoho jsou vyvážené vzhledem k tomu, že je třeba konsolidovat fiskální situace. Ale zejména je třeba sázet také na dlouhé dlouhodobé investice. Eh, v v červnu 2012 došlo k uzavření fiskálního kompaktu a eh, dalších, eh, tak, aby byla vytvořena rovnováha eh, k politice úspor. Nicméně zatím čekáme na řádnou implementaci. Mělo by být jasné, že zaměstnanost musí vznikat zejména v privátním sektoru. To, aby došlo k obnovení důvěry, je třeba aby se do toho vložil zejména finanční sektor. Růst, respektive je třeba přijít s opatřeními, které budou napomáhat růstu. Malé a střední podniky jsou pro takováto opatření. A vzhledem k tomu, že fungují regionálně, Eh, jsou velmi závislé na interní poptávce. Proto tedy dlouhodobé investice by měly jít ruku v ruce eh, s řešením problému rozpočtových a s fiskální konsolidací. V současné době vidíme eh, různé úsilí o konsolidaci rozpočtu, samozřejmě podle situace v jednotlivých členských zemích. Jak říká komise, balíček z května 2012 se musí soustředovat na reformu trhu práce. Všechny tyto reformy eh, jsou tedy součástí CSR. Eh, doporučení na národní úrovni a sledování vývoje na eh, úrovni EU a samozřejmě také posuzování vlivu toho finančního kompaktu. To všechno je otázkou současnosti a budoucnosti. Samozřejmě to znamená také zapojení sociálních partnerů na úrovni národní i EU. Také EU eh, e se musí snažit eh, podporovat investice. Ekonomický růst současné situace musí vznikat v privátním sektoru a zejména ve středně a malých podnicích. Evropský, evropské malé a střední podniky eh, spolehají většinou na eh, současné, na, na místní poptávce, eh, tak to znamená, že potřebujeme obnovit důvěru zejména domácností. Nyní Předám slovo panu Jorgemu Nuňovi Majerovi, generálnímu tajemníkovi Charitas Evropa. Uh, Paní předsedkyně, Dámy a pánové, vážné poslankyně a poslanci, děkuji vám za pozvání Caritas Europa k tomu, abychom se vyjádřili eh, k sociálním politikám, politikám zaměstnanosti a dopadu evropského semestru. Reprezentujeme celou síť, která je přítomna v více než 160 zemích a zabýváme se bojem proti vyloučení a chudobě po celém světě. Abychom si připravili dnešní dnešní příspěvek. Never losing sight of... Nestrácíme ze zřetele závazku Evropy, Evropa 2020, jak se k tomu přihlásili všechny členské země v roce 2010, eh, je sledujeme, jak se toto všechno projevuje v každodenním životě a výsledkem je zpráva, eh, naše zpráva k strategii 2020, kterou máte k dispozici eh, před sebou. My jsme se soustředovali na oblasti, eh, jako je lidská práce, vzdělávání a tak dále. Charita, funguje po celém světě a snaží se pomáhat lidem zejména po přírodních katastrofách. E, v současné době ovšem je to katastrofa nikoli přírodní, e, kterou je postižena, jsou postiženy celé země a společnosti. E, je to důsledku, důsledek krize ve finančním sektoru a následných škrtů je to velká zátěž eh, pro eh, společnost. Nyní to prostě vidíme tak, eh, že snaží se, snaží se tady Eh, pomáhat malé a střední podniky, jednotlivci. Eh, bohužel eh, těm potřebným se mnohdy nedostává pomoci právě kvůli škrtům a musíme říci, že pokud se opatření proti chudobě týče, tak moc se o nich nemluví, tedy mluví se o nich daleko méně než dříve. Nicméně skutečně je třeba, abychom požadovali konkrétní opatření od členských zemí v této oblasti. My tady vidíme, jak současné škrty a spoření eh, je úplně eh, odpojeno od reality, eh, reality, která je dána chudobou. Je skutečně pravda také to, že škrty vedou k narušování soudržnosti společnosti. V jednotlivých zemích existují programy, jak vypřednou z krize, ale otázka chudoby se zde většinou řeší pouze marginálně. Eh, my jsme minulý týden v Dublinu viděli prezentaci současné situace v pěti členských zemích. A v tom přehledu je vidět, že v roce 2013, to znamená sedm let před eh, rokem 2020, eh, se ukazuje, že ty cíle pro rok 2020 se nás spíše vzdalují. A je zde rostoucí zástup lidí, eh, kteří eh, vypadávají z pracovního trhu a de facto i ze spředivá společnosti. Eh, je velice těžké, eh, když někdo upadne do sociální sítí nebo ještě vypadne mimo ně, aby se vyškrábal zpět eh, k běžnému životu. Musím říct, že eh, dogmata jako nenechat padnout banky, úspory a tak dále, to jsou dogmata, které které nám v chartě přidávají práci, přidávají klientů. Vidíme mladá manželství, vidíme rodiny s dětmi, které často tedy někdy volí sebevraždu, poněvadž opravdu nevidí východisko. My z Charity eh, voláme po koherenci sociální a ekonomické politiky a poplnění cílů 2020 je třeba více se zabývat tímto aspektem. Národní reformní programy by měly obsahovat konkrétní cíle ve prospěch e, snadno ohrozitelných e, částí společnosti, zejména tedy vytvářet pracovní místa pro mladé. Zde skutečně e, žádné náklady nejsou příliš vysoké. Charita pouze žádá členské země a politiky, aby se drželi toho, k čemu se zavázali v roku 2010 a ke stabilizaci ekonomiky. Evropský parlament, který zastupuje evropský lid, má důležitou roli při formování evropského semestru a ovlivňování národních parlamentů. A děkuji vám za rychlou akci. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Claude Emanuelovi Triumf, řediteli Asociace práce zaměstnání Evropa. A stres. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že v naší organizaci jsou jak odborové organizace, tak i jiné. Asi deset let řídíme v Evropě celou řadu programů eh, pro restrukturalizaci podniků, a pro reformu eh, práva eh, na trhu práce. Je to tedy tento základ, ze kterého budu vycházet eh, ohledně našeho hlavního eh, tématu dopadu evropského semestru. První poznámka eh, je tato záležitost celá jiná než to, co jsme již dělali v minulosti? Je to otázka a když se ptám svých partnerů v různých evropských zemích, tak se zdá, že odpovídají ne. Na papíře to vypadá, že se jednotlivé procedury v čase skoncentrovaly, vše je sepsáno, ale jak to vypadá s obsahem, jak to vypadá s koordinací, jak mezi členskými státy, tak i mezi jednotlivými typy politik. Bylo zde dosaženo určitého pokroku? Chci momentálně tedy říci, že takovéto změny zatím nejsou citelné, ale k obsahu eh, těchto projektů a těchto snah, eh, promiňte, EPP eh, e a sociální demokraté vedou velmi intenzivní jednání. Chci vás ale upozornit na to, že zde slyšíme velmi zajímavé přednášky. Prosím o pozornost. Nyní k obsahu. Je zajímavé podívat se průřezově na doporučení komise eh, v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti. Zde nalézáme jednu velmi eh, silnou záležitost a eh, spíš hovořím tedy o politice zaměstnanosti. A sice Eh, tato doporučení vycházejí všechna z určitého východiska a sice, že je nejdříve nezbytné restrukturalizovat trh práce. Já však mám dvě poznámky, které činíme vždy v naší síti. Za prvé, kde jsou uh, určitá fakta, na kterých se zakládá toto dogma. Vždyť uh, se eh, většinou eh, o tom diskutuje, ale nevychází se z žádného skutečného vyhodnocení ani skutečných eh, výsledků, ke kterých by se došlo. Za druhé se také mnozí snaží předstírat, že reforma, strukturální reforma je podmínkou pro úspěšnost. Dalo by se o tom diskutovat velmi dlouho, na to nemám ale bohužel čas, ale chci se podívat na to, co to je reforma trhu práce. Takovéto strukturální reformy dnes se týkají výlučně takového postupu, že se snižuje eh, zabezpečení, eh, snižuje se eh, nabídka na trhu práce a zvyšuje se konkurenceschopnost k těm paradoxům patří však také to, že když se podíváme na tato doporučení eh, blíže, eh, tak se hovoří o podpoře eh, zdravotnických systémů, důchodových systémů, kolektivního vyjednávání a nebo také systém platů a mest. Kde tam vidím paradox? Paradox vidím v tom, že Evropa zatím odmítala převzít mít jakoukoliv kompetenci v této oblasti, ale když se hovoří o evropském semestru, tak najednou je Evropa kompetentní. Takže měli bychom o tom přemýšlet. Samozřejmě názory jsou nejrůznější, ale já se domnívám, že toto má také střednědobě vliv na občany. Evropa může vypracovávat doporučení pro důchodové zážitosti, ale když by se dalo něco udělat ve smyslu zlepšení důchodových systémů, tak najednou se nedá udělat nic. Ale e, Podobně to vypadá také v platech a mzdech. Takové jsou e, ony paradoxony e, tohoto těchto aktivit. Za třetí, velmi málo kdy se v té reálné práci eh, objevuje kvalita zaměstnanosti. Spíš se hovoří o podpoře zaměstnanosti za každou cenu, ať je to zaměstnání jakékoliv. V některých zemích, jako především v Německu, vidíme velmi zajímavé jevy v tomto smyslu od eh, roku 2008 a naše práce to prokázaly, eh, došlo k likvidaci na dva na 200 tisíc zaměstnání. Vidíme nějakou možnost eh, zlepšit situaci tím, že existuje jistá předčasná možnost odchodu do důchodu či podobně. Já se domnívám, že se vše tedy spíše převádí na eh, ony ekologické eh, aspekty a můžeme se podívat na jednotlivá doporučení. Mohu zde citovat určité příklady, ale již eh, uzavřu svůj úvod. Čas ubíhá, ale mám ještě pět poznámek. Zdá se nám, že dnešní snahy probíhají mimo jakýkoliv kontext, jako kdyby krize prostě neexistovala, anebo jako kdybychom ji zapomněli, jako kdyby se projevovala jenom ve veřejných financích, ale ne v životě lidí. Za druhé, tyto dnešní snahy eh, také vysílají negativní signály většině evropských občanů. A dnes si musíme položit otázku, eh, zda chceme procyklické signály anebo proticyklické signály, jak se připravit do budoucnosti. Za třetí, krize opravdu nic nezměnila. Zde se nám zdá, že nebyla žádná koordinace bez nějakého impulzu. Sociální a zaměstnání zaměstnání, eh, sociální příspěvky a příspěvky ve smyslu eh, trhu práce toto neukazují. Jak je možné hovořit o flexi eh, sekuritě, když nevidíme žádné znaky? Na druhé straně také komise měla určitou snahu provést eh, zásadní hlubokou změnu eh, politiky zaměstnanosti. Eh, jak přizpůsobit sociální politiku dnešní realitě v zaměstnání? I toto je velké téma, o kterém bychom měli přemýšlet je možné koordinovat bez toho, abychom vyslali nějaký impuls či motiv? Děkuji za tyto poznámky. Myslím, že je to velmi významné pro náš výbor, ať již eh, se tím budeme zabývat v rámci evropského semestru nebo eh, jinde. Eh, jsou to poznámky, které odpovídají tomu, co také my prezentujeme na úrovni rady nebo komise Eh, se skutečně krizové jevy řeší pouze na úrovni eh, veřejných prostředků. Je nutné však nalézt lepší rovnováhu a my eh, bychom měli tento aspekt posílat. Chtěla bych zahájit debatu s otázkami, pokud tedy nikdo otázku nemá, tak budu první. Nejdříve se hlásí Steven Hughes, paní zpravodajka, ne, Aleksandr Buzek. Gracias, señora presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našim čtyřem hostům, protože z jejich různých perspektiv nám ukazují realitu, v níž každodenně žijeme a zabýváme se jí na našem výboru. E, ekonomické řízení nemůže odhlížet od sociálních záležitostí. Ekonomické řízení má vytvářet sociální soudržnost, pracovní e, příležitosti, zlepšovat e, život občanů. To je ten vrcholný cíl, ale časem jsme se dostali na cestu spočívající v šetření, makroekonomických výzvách, které vyplývají z dalších faktorů, ať už politických či makroekonomických, a stává se to samoučelné. Takže jsme převrátili na ruby ty původní cíle. A já si myslím, že vaše příspěvky jsou dalším svědectvím toho, co už je nám teď jasné, že za poslední léta nejenže se zhoršuje život občanů, jejich každodenní život, ale tyto makroekonomické politiky zaměřené na přizpůsobování se, nehledě na to, co se o nich říkalo na začátku, spíše situaci zhoršily, než zlepšily. To je patrné nejen na životě jednotlivých občanů, ale přímo na udržitelnosti hospodářských systémů a systémů veřejných výdajů. Proč se tedy nezhodnotí tato politika? Všechno bylo vyřčeno a přijato jako e, dogma sociálně vědecké. Je ale zapotřebí některé ty teze změnit, když uvidíme, že některé z těch receptů na strukturální Eh, přizpůsobení nebyla správná. Teď nejsme uprostřed nějaké akademické diskuze, eh, ale jedná se prostě o dogma, se kterým se zachází jako s dogmatem víry. Před několika lety se strukturální reformy zaměřovaly na trh práce a na ekonomické záležitosti s tím, aby se mohlo zavědět co možná nejvíce flexibility a propouštět co možná nejvíce s nejmenšími náklady, nehledě na veškerou sociální ochranu. A říkalo se, že touto velkou flexibilitou pro podniky se eh, bude pomáhat podnikům vytvářet nová pracovní místa, ale k tomu nedošlo. Nejen, že se nesnižuje počet nezaměstnaných, on se zdvojnásobil oproti průměru, průměrným číslům z doby před počátkem této reformy. Zdvojnásobilo se také množství osob, které mají na trhu práce krátkodobé a nejisté pracovní smlouvy. A proto, paní předsedkyně, si myslím, že toto slyšení nám ještě jednou ukazuje, že především je zapotřebí něco změnit, doplnit něco k těm tradičním politikám, protože jinak zarazíme uzdi. Děkuji. Děkuji, já nemám žádnou zvláštní otázku. Chtěl bych pouze eh, poděkovat za úvahy našich eh, eh, referentů a mm, udělat takový krátký osobní komentář. Slyšel jsem to, že každý přednášející hovořil o dopadu krizových jevů a to v sociální oblasti a v zaměstnanosti. Velmi si cítím to, o čem hovořil pan Triumf, o, o něch paradoxech a o tom, že nejsme konzistentní v našich postojích. Evropská unie se účastní velmi často na jednání i e, projednávání dopadů krizových situací jsou také předkládány určité zprávy o velkých podnicích, ale máme málo prostředků. Samozřejmě můžeme připravit směrnice, určité nasměrování, ale nemáme reálnou moc, eh, abychom nařídili a koordinovali. Je zde zásada subsidiarity a tu nesmíme spochybnit. V tomto něk více letém finančním rámci pro zaměstnanost chceme eh, tedy postupovat eh, tak, abychom také prosadili určitou sociální dobrou zprávu s určitými eh, zásadami a podívat se na otázku subsidiarity eh, a to zda by Evropa nemohla jít ještě hlouběji do určitých eh, sektorů. Samozřejmě, že je nutné jít přes členské státy. To znamená, že Evropská unie zde nemá přímou eh, možnost dopadu. Nemohli bychom však se podívat na tuto otázku společně s radou a členskými státy, tak aby se vše lépe skoordinovalo. Pan Triumf došel eh, k tomu závěru, že není možné koordinovat bez toho, aby se eh, také něco motivovalo, aby byl vyslán signál. Je nutné podívat se celkově na makroekonomický vývoj a na sociální oblast. Nejde o určitou koordinaci, metoda koordinace má určité meze a my nyní, myslím, bychom měli se snažit eh, prosadit určitou konvergenci, nejenom tedy harmonizovat, ale propojovat eh, tak, aby eh, ta subsidiarita nebránila Evropě postupovat v sociální oblasti. Steven Hughes, prosím. Thanks, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající, a také děkuji našim řečníkům. Zasněly zajímavé i provokativní myšlenky. Já k tomu bych rád zmínil dvě konkrétní věci a jednu třetí obecnější. Především by mě zajímalo toto. Mechanismus eh, pojištění proti nezaměstnanosti, to je skvělý nápad, ale my víme, že tedy v radě eh, takovéto rozumné a citlivé myšlenky se ujímají pouze velmi pomalu, takže nevím, jak se bude dařit v tomto případě. Vy jste na konci prezentace eh, řekl, proč by tuto myšlenku měli podpořit eh, Němci nebo Holanděné. Eh, nějak mě to uniklo, mohl byste to ještě rozvést? A druhá věc k panu eh, Triumfovi, a nakonec to řekl kolega Cerkas, já s tím souhlasím, zejména tedy ta jednotlivá memoranda a EGS, eh, tyhle ty dohody, tak to je, skutečně to mělo přímé dopady na penzi, na indexační dohody v kolektivním vyjednávání a tak dále. Nám ovšem je neustále opakováno, že eh, to je otázka, která vlastně nepatří do sociální eh, kapitoly smlouvy, čili já skutečně souhlasím se vším tím, co bylo řečeno k těmto bodům. Také eh, bych, eh, souhlasil, bych se zmínil k tomu, co řekl kolega ano, eh, dobře, řekněme, že škrty úspory jsou eh, nezbytné a já s tím souhlasím do té míry, že určitě my, sociální demokraté, souhlasíme s tím, že fiskální konsolidace je nezbytná je, nicméně nesouhlasíme eh, s její rychlostí a hloubkou. Vy jste hovořil o tom, že impuls pro růst musí vzniknout privátním sektorům. Já bych řekl, že tady určitě je prostor také pro veřejný sektor jako investice a také eh, řízení celkové poptávky. Mě by tedy zajímalo, ten, eh, jak, jak to může udělat ten soukromý sektor, protože soukromý sektor má prostě jenom to, co má. Já si myslím, že tady skutečně eh, je třeba, aby veřejné politiky, makroekonomické politiky eh, tady eh, vstoupily do hry. Souhlasíte se mnou? Děkuji Emily Turinen a Marin Harkin. Děkuji. Já bych ráda pokračovala trochu tím směrem, o kterém hovořil kolega potřebujeme eh, přemostit eh, ty extrémy. Na jedné straně máme jeden extrém, možná je to trochu přehnané, ale jedním extrémem je šetření, úspory, ta, eh, ta vize, že je třeba omezit veřejné výdaje, nižší mzdy a nižší sociální ochranu. To je ten jeden extrém v, v řešení krize. A ten druhý extrém spočívá v tom, že můžeme utrácet a vynakládat prostředky a já si myslím, že třeba tyto dvě eh, extrémní pozice nějak přemostit. A právě v tom náš eh, výbor byl doposud velice úspěšný ve zprávě o evropském semestru. Tím, že jsme řekli, že to bude záviset na velmi silné spolupráci mezi veřejno, veřejným a soukromým sektorem. A teď se vracím k tomu, co řekl eh, pan M. Kren, že pracovní místa vzejdou ze soukromého sektoru. Ano, já si myslím, že ano, ale to bude velmi záležet na rozhodnutích i veřejného sektoru a politiků. A ráda bych ještě um, objasnila, jak to vypadá dnes. Já bych tomu řekla, že dnes jsme v jakémsi začarovaném kruhu, že to je dost nepříjemná situace. Eh, lidé, domácnosti, prostě obyvatelstvo nemá důvěru v budoucnost. Malé a střední podniky nebudou investovat. Růst je malý nemají perspektivu prozatím v Evropě. Růst je malý, protože malá poptávka a malá poptávka je proto, že se všichni bojí e, zítřka a e, roste nezaměstnanost, e, snižují se možnosti e, nezaměstnanosti. Takže zapotřebí nalít nového optimismu do růstu. Potřebujeme financovat investice, to je velice důležitá věc. Nemůžeme budovat eh, investice na nových dluzích. To by bylo velice obtížné. A v mnoha zemích v Evropě je zapotřebí najít způsob, jak financovat eh, naše investice. Máme na to celou řadu různých návrhů, například eh, daň z finančních transakcí, zabránění daňovým únikům a další možnosti. Potřebujeme také mnohem silnější spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, strategické partnerství ve výzkumu, energetice, infrastruktuře, nových pracovních pracovních místech. To si myslím, že je způsob, kterým bychom měli postupovat dál. A opět k tomu, co eh, řekla paní Almgren, já pocházím z Dánska. My právě to teď činíme. A proto si myslím, že třeba investovat i do sociální bezpečnosti, protože ta bude dlouhodobě podporovat růst. A je zapotřebí dojít k pochopení toho, že tyto dva faktory jdou ruku v ruce náš výbor může tedy tímto způsobem eh, pomoci k přemoci těchto dvou extrémních pozic. Ta situace, kterou prožíváme v současné době, je opravdu nebezpečná. Marian Arkin? Děkuji. Především se omlouvám. že jsem přišla později a nemohla jsem vyslechnout příspěvky. Eh, já Eh, se cítím, nebo cítím podobně jako eh, moje kolegyně Tonen. Vím, že potřebujeme nějakým způsobem najít zlatou střední cestu. Poslední řečník hovořil o tom, že mm, to vypadá, že máme jenom procyklické nebo proticyklické opatření, ale mně připadá, že všechny naše opatření jdou jedním směrem, že není v mnoha státech vnitřní poptávka. Možná globálně někde je, ale uh, Eh, opravdu to neplatí v rámci zemí EU. Podíváte-li se na eh, smlouvy, které vznikají, je to velice znepokojivá situace, protože se eh, peníze dostávají mimo ekonomiky členských států a nevidíme, jakým způsobem tu tendenci zvrátit. Pak je to otázka dalšího půjčování a úvěru jenom dochází k zostřování problémů, které už vznikly. A já bych ráda viděla, ráda bych také slyšela vaše doporučení, jak jednat proticyklicky, jaká opatření proticyklického typu byste mohli doporučit. Jenom jsem se podívala krátce na zprávu. Viděla jsem na tu zprávu, o které jste hovořili, já jsem, že tu máte něco o Jirsku. Já jsem nedávno slyšela na výboru eh, Ekon, pan Draghi hovořil o o dohodě tedy o jirském dluhu. A já jsem bohužel neměla šanci se na to zeptat dál. Ale bylo řečeno, že e, situace Irska je výborná. A já vůbec si nedokážu představit, že něco takového může být e, vyřčeno a opravdu asi bylo dobře, že jsem neměla čase na to zeptat víc. Pane, paní eh, Lope Fontaně eh, napsala ve se právě o eh, fiskálních multiplikátorech a o úsporách. Hovořilo se o, záruku, o záruce pro mladé. To je také důležitá věc. Myslíte, že potřebujeme ještě nějaká doprovodná další opatření? A že budeme potřebovat něco pro ty další etapy? Co se pak stane s těmi všemi lidmi, kteří budou takto podpořeni? budou se nějak sledovat dál, bude se jim pomáhat. Navážu ještě na to, co říkali kolegové jako Steven. Potřebujeme diferencovat v této konsolidaci pro jednotlivé členské státy. A můžeme dělat různé věci, například zastavit eh, zastavit daňové úniky eh, nebo využít daň z finančních transakcí, eh, využijí prostě všechny prostředky, které máme, eh, abychom posílili naši bojující evropskou ekonomiku. Děkuji. Já jsem se také chtěla zapsat jako řečnice na seznam. A chtěla bych se zeptat pana Žaka Delpla na dvě věci. Za prvé, Mm, říkal, že ty myšlenky, které přednesl, už zde zazněly, ale jsou, eh, jsou opravdu věcí, která eh, je součástí eh, hospodářské unie, našeho sociálního života a jsou ale zásadní, opravdu mění, mění život. Co myslíte, že bychom mohli dělat, dělat, ani bychom si položili E, otázku sociálního vyjednávání. V ekonomickém světě se jedná o takovou kvadratovou kruhu. Jak máme postoupit k konsolidaci rozpočtu a strukturálním reformám? A v sociální oblasti ta otázka zaznívá ještě silněji. Už jsme to dnes ráno slyšeli v jiném eh, v jiném slyšení dnes dopoledne, když se vyjednává o mzdách, je nám jasné, jakou politiku má centrální banka, ten argument, eh, proč tam o tom nemáme eh, do toho hovořit, je, že se sociálními partnery má silnější postavení sama centrální banka. Nevím, zda to bude zastřešovat do budoucnosti. Ale když se podívám na to, co se děje na straně sociálních partnerů, tak téměř pokaždé, když hovoří s Brené Cegol po telefonu nebo když spolu hovoříme osobně, tak se hovoří o autonomii vyjednávání sociálních partnerů. E, my e, hájíme velice e, rozsáhlé principy ale jde nám o to, abychom zachovali eh, základ eh, sociální ekonomiky eh, v Evropské unii. Když se vyjednává o mnoha tématech, naposledy to byla směrnice o snižování pracovní doby, tak se objevily problémy. A pospojíme tyto elementy, tyto prvky dohromady, uvidíme cíl, který je třeba jasně ke kterému třeba jasně definovat cíl, a to, aby mělo přenou hodnotu v sociální oblasti, a abychom našli automatický stabilizátor celoevropského rozměru, který bude možné využívat. V době konsolidování rozpočtu mnoho členských států poničilo to, co takovýmto automatickým stabilizátorem bylo. Možná, že je to trochu méně ambicioznější, to, co bych teď navrhovala, ale alespoň pro tu krátko, krátkodobý výhled by to stačilo, e, tak e, uvažovat například o té záruce pro mladé lidi, e, pro to, že do několika malo měsíců po dokončení vzdělání dostanou možnost stáže, brigády, dalšího vzdělávání nebo práce. A je zapotřebí zjistit, co si budou přát šéfové vlád a státu, co budou nemáme příliš dobré zprávy z, z, z rady. Víme, do jaké míry zatím osvědčila metoda koordinace. Druhá série otázek je na Claude Emanuela Triumfa. Omlouvám se dalším našim pozvaným hostům. Já úplně s vámi nesouhlasím, eh, protože Eh, teď je to horší, než to bylo dřív. Hovořila jsem s kolegou Robertem Gebelsem. Eh, povídali jsme si o tom, eh, jak vypadá realita. A evropský semestr, nevím, zda dokáže dosáhnout velkého pokroku s koordinací, pokud nedojde k velkým rozpočtovým změnám Eh, například, zmíním článek 121. Jedno z mých velkých obav je, že článek 121 smlouvy a další o zaměstnanosti a pracovních místech eh, není, eh, není teď pojímán vyváženým způsobem. Mám, měla jsem tu otázku na pana Žaka Delpla. Pokud se něčím máme tedy zabývat, tak to znamená, abychom více společně činili na evropské úrovni. Ale konkrétně, co to má znamenat v sociální oblasti? Jaké máme mít priority? Přejete si ještě někdo se na něco otázat, zúčastnit se diskuze? Vida ještě máme, pan Vignon. <coughs> Yes, I just want to just make a very short comment jenom eh, stručný komentář k eh, potížím, v níž se nacházíme. A je to v podstatě jakési, eh, jakési, jakési tmavé, tmavá místnost, kde nejsou vidět žádný, žádné dveře, jenom si někde je slab, slabé světýlko a nevíte, jak se k němu dostat. Problém je, že za normálnějších okolností bychom právě v této době začali vytvářet deficity, mohli bychom si dovolit e, zadlužit. Ale my jsme bohužel se zadlužovali v době relativní prosperity, co jsme okradli sami sebe. Okradli jsme se o důležitou makroekonomickou zbraň. A to nám teď dělá velké problémy. jediný způsob, jak z toho ven, jsou dlouhodobé strukturální a e, prostě změny e, nejenom v kvantitě, ale v kvalitě veřejných výdajů. My bychom měli směřovat e, veřejné finance prostě tam, kde je jakási naděje na ekonomický růst. Ale bohužel tady neexistuje žádná zjevná, snadná eh, cesta ven z toho, žádné, žádné kouzelné východisko. Takže prostě jde o to, abychom zkvalitnili výdaje, do výzkumu, do infrastruktury a tak dále. To, to je není otázka, to bylo prostě jenom spíše komentář, vyjádření názoru. Děkuji. Ano, Sergio Gutierrez, Prioto a potom eh, Madame López Fontaně. A potom eh, končíme seznam řečníků a dáme ještě jednou slovo našim hostům. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám takový pocit určité frustrace. Momentálně to ve výboru vypadá tak, že analyzujeme hospodářskou politiku. S ohledem na evropský semestr snažíme se dojít k určitým závěrům. To jsme dělali také ve Štrasburku, kde byla předložena velmi dobrá zpráva. Zároveň však komise a rada jdou zcela jinou cestou politiky. Dnes probíhá debata o situaci země eh, ve Španělsku a tam je skutečně eh, zoufalství. Eh, po tři roky jsme sledovali strategii, která odpovídá onu oné makroekonomické eh, politice a dosáhli jsme toho, že je zde větší chudoba, menší růst a především euroskepse. Na té politické úrovni je nutné se podívat eh, na to, jak vypadá ta politika, která byla stanovena eh, od začátku. Jsou zde zásady rozpočtové konsolidace, úspor a podobně, ale to nevede k růstu, nýbrž k obrovské euroskepsi. V zemi, kde občané věřili Evropě a spojovali Evropu s pokrokem. Měli bychom tedy konstatovat to, že doporučení komise, eh, každoroční hm, doporučení vedou k tomu, že se tedy splňují eh, její cíle, ale vlastně jde o následující věc. V principu vlastně nedosahujeme těch hospodářských prognóz. Je zde neúspěch, jsou zde sociální eh, úpadky a stále více se rozšiřuje chudoba a zoufalství a beznaděj. Dnes jsme na tom hůř než před rokem a hůř než před týdnem. Podívejme se zpátky na víkend. Byla zde dohoda o rozpočtu a vlastně je to opak toho, co vyžadujeme v našem výboru. E, jsou však země, kde se žádá velká snaha o rozpočtové vyrovnání. E, jsou zde e, nové finanční perspektivy, které snad by měly být zaměřeny na hospodářský růst. My ten hospodářský růst spíš redukujeme zvyšujeme a to v klíčových oblastech, takže to není růst. Zároveň však se hovoří o politice úspor, o kompatibilitě s růstem v rámci této politiky, ale zástupce ECB říká, že každá změna té úsporné politiky by vedla k určitému spochybňování eura. A to je přece politování hodné. Vedoucí politici v Evropě vždy znovu eh, hovoří o euru, eh, ale nikdo nehovoří o té nezměnitelnosti evropského sociálního modelu. A o to přeci jde, o evropský sociální model. Nesmíme zapomenout jednu věc a mě to skutečně velmi tíží. E, přednáška zástupce Caritas se mi velmi líbá, ty sociální dopady, o to jde o sociální dopady politiky evropského semestru. Dobrá, Eh, slibuje se konkurenceschopnost, no ale jaká je to konkurenceschopnost, eh, která je zde eh, přislibována reformy práce, které nás mají chránit, ale vždyť to vede ke větší nouzi. Stále více je chudoba silnější. V těch konkurenceschopných zemích v Evropě jsou mzdy a platy horší, snižují se možnosti kolektivní kolektivního vyjednávání, tam nás komise eh, žene. Eh, ty nejvíce konkurenceschopné země světa nemají eh, evropské sociální modely. A já se domnívám, že ta hospodářská cesta je nesprávná. No, nemohu to vysvětlovat nějak blíže, ale nevode to k tomu výsledku sociálního modelu, který zde máme. Ano, je to špatný příklad. Paní Veronika Lope Fontaně, děkuji. Ano, děkuji. Já bych eh, chtěla spíš eh, méně hovořit o politice eh, ve španělské vlády, ale spíš bych chtěla hovořit o naději. A já se domnívám, že ve Španělsku se postupuje správně a že brzy uvidíme výsledky. Eh, hovořilo se o reformě trhu eh, práce. Strukturální reformy samozřejmě nemohou vést k výsledku za jeden rok, ale byly země, kde to bylo nezbytné, eh, také tedy ve Španělsku. Bylo zajímavé slyšet to, co říkali naši hosté, ale domnívám se, že v jedné věci jsme si zajedno. Ve všech evropských zemích potřebujeme eh, rovnovážný rozpočet, aby finanční situace byla udržena také ve smyslu eh, prosperitní eh, politiky. Nesmíme ohrozit ale ani růst. Jedna věc se mně však blíže dotkla. A na jedné straně, eh, tedy jsme hovořili o tom, jak překonat krizi, jak vytvořit pracovní příležitosti, jak pomáhat malým a středním podnikům. Ale na druhé straně máme před sebou taková opatření, která která jsou krátkodobá a střednědobá. Zástupce Caritas hovořil o tom, co, co nás bezprostředně e, čeká. Ty problémy, které stojí nyní před námi, e, chudoba, e, to je situace, kdy nemůžeme hovořit o budoucích opatřeních, musíme hovořit o těch okamžitých opatřeních, takže ta stanoviska jsou roz dílna a e, to bychom měli tedy sdělit i e, radě. Musíme provést reformy, ale také učinit bezprostřední opatření. Takže to by byl jeden ze závěrů, e, který odpovídá také našim hostům. Já bych navrhovala, abychom dali hostům slovo ve stejném pořadí, takže nejdříve pan Delpla a já bych chtěla omezit váš čas na pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, něco ještě k tomu šetření a úsporám. Tato diskuze nám ukazuje, že země jako je Německo, Francie, Nizozemsko eh, mají na to jiný na, názor než země jihu. Tam už eh, mají ten problém, že jim nikdo nechce dál půjčovat, takže pro Španělsko už nejde o další šetření Eh, ať už je to vláda Aznara či Zapatera, eh, vznikla za ně jejich eh, doby obrovská realitní bublina. To už není úplně problém cyklu, ale bylo tam prostě příliš mnoho lidí, kteří si vzali půjčku za druhé. Měl jsem dotaz od anglického kolegy o tom, proč by Německo a Nizozemsko se chtěli účastnit mechanismu pro nezaměstnanost? Mám dvě odpovědi. Ta jednoduchá je dlouhodobá perspektiva. Nebudu to probírat detailně, ale tento návrh mají především neutrální. My budeme poskytovat pojištění proti cyklickému, cyklické nezaměstnanosti. Například eh, Evropská komise se zabývá strukturální nezaměstnaností. Protože se v našem případě by jednalo o cyklickou nezaměstnanost, eh, tak by to bylo neutrální. Eh, Německo by bylo čistým příjemcem. A proto ten náš návrh je tedy jasně neutrální, proto by se ho měly zúčastnit všechny země ze severu i z jihu. Je mnohem více nezaměstnanosti ve Španělsku než v Německu. Jak se tedy k tomu postavit? Odpověď je, jak už uvedli kolegové ze Španělska, že Španělsko je časovou, časovanou e, pumou e, v nezaměstnanosti. My si nemůžeme dovolit mít 25 nebo 30 nezaměstnanosti na jihu, například ve Španělsku. To je opravdu významné číslo to mm, snad trochu odpoví na váš dotaz. Říkáte, eh, dobře, to je hezký, hezký nápad, ale ono to nebude moc fungovat. Eh, všichni nám říkali, že některé věci nejdou zařídit eh, před třemi lety, ale teď se musíme zabývat nezaměstnaností a když nebudeme zvládat snižování nezaměstnosti ve Španělsku eh, nebo v Portugalsku, tak nám to všechno vybuchne. Španělsko eh, nedokáže splatit své eh, dluhy a právě bude muset odejít z eurozóny. Je zapotřebí tedy, aby všechny strany, které jsou proevropské, se na tomto účastnily. Německo chce předejít tomu, aby došlo k implozi Evropy a má Německo pravdu ale pokud eh, chceme předejít implozi Evropy, tak se musíme eh, snažit bojovat proti nezaměstnanosti a zvládnout ji. Náš návrh je zaměřen na to, aby vyhovoval jak severním, tak jižním zemím. A těm hlavním stranám chceme mít eh, flexibilitu i bezpečnost, chceme mít obci vstupu, aby to vyhovovalo jak konzervativcům, tak liberálům, socialistům. Nepřejeme si vytvořit něco polarizovaného. Paní předsedkyně, abych teď odpověděl vám, jaká je síla při sociálním vyjednávání. Nemůžeme si vytvářet iluzi, že sociální partneři mohou mít nějakou svůj vlastní eh, autonomii. Eh, v jednotlivých členských státech je různá situace. Stát je eh, Stát má větší či menší úlohu. Jde o to, aby stát eh, akceptoval určitý eh, příspěvek fiskálního charakteru. Takže je tu určitá úloha, je tu určitá úloha jak pro odbory, tak pro zaměstnavatele, pro tedy všechny sociální partnery. Eh, v celé eurozóně. Ať už je to eh, otázka nezaměstnanosti nebo boje proti nezaměstnanosti v Evropě, tak jiných, tak je to vždy otázka jak poslanců, tak eh, sociálních partnerů. Ale v současném stavu věcí v Evropě je nemyslitelné, že by se zaměstnavatele a odbory samotné eh, rozhodly, jak bude vypadat eh, podpora v nezaměstnanosti, protože to souvisí s příliš mnoha různými odvětvími. Nyní, eh, co se týče mladých lidí. Vše, co je zaměřeno na mládež, na asistenci mládeže, je velice dobrá věc, protože to je strukturální záležitost, která není cyklická. Já bych chtěl hovořit o něčem, co je eko Erasmus. Ne kvůli ekonomii, ale kvůli Umbertovi Ekovi. Umberto Eko rozvinul myšlenku, že nejlepší evropský program je Erasmus. Lidé, kteří kteří se zúčastnili Erasmus, vě, Erasmu věří více v Evropu, mají větší možnosti. A proto Umberto Eco vyslovil myšlenku, že zapotřebí Erasmus vytvořit nejen pro studenty, ale i pro Eh, různé technické pracovníky, instalatéry, eh, další, další řemesla práce. To je zapotřebí promyšlet v našich eh, strukturálních reformách. Tak z tohoto důvodu já jsem nazval takovýto program Erasmus Umberto Eco. Když nebudeme mít představu, jak snížit nezaměstnanost, tak nemáme budoucnost pro euro. A teď nejde o, o to, že by diskuze o multiplikátorech mohla něco změnit, protože ten problém ve Španělsku je především strukturální. Jeden až dva miliony lidí eh, stavěli domy a teď už je stavět nemohou. A to je problém, který je tam přímo na místě. Je zapotřebí reformovat eh, trh práce ve Španělsku. Eh, tam je v současnosti nejhorší trh práce z celé Evropy. Tedy jak Španělsko má reformovat svůj trh práce. Děkuji paní Gunila Almgren. Děkuji vám. Evropa stojí před obrovskou výzvou. Musíme snížit nezaměstnanost, potřebujeme navýšit zaměstnanost. Shodneme se na skutečnosti, že veřejný sektor samozřejmě potřebuje investovat a poskytovat služby, ale musí jednat efektivně priority by měly být v sektoru vzdělávání, školství, výzkumu a inovace. Malé a střední podniky poskytují trhu 60 až 70 pracovních míst v současné době. Za každým malým a středním podnikem máme jedince, který by měl jít do, do banky požádat o půjčku. Ve Švédsku můžeme říct, že platíme 3 pro, o 3 více než velké podniky e, na našich úrokových mírách. Máme administrativní zátěž, která se nesnižuje o 25 tak jak jsme slyšeli. Ale vidíme naopak, že se naše zátěž zvyšuje takže se musíme víc zabývat papírováním než prodáváním. Musíme eh, podporovat eh, jednotlivce k tomu, aby zahájili podnikání a aby mohli rozvinout své podnikání. Také se shodneme na tom, že je tu nedostatek důvěry v budoucnost. A to Eh, společně eh, s tím, co cítí eh, jednotlivci, kteří čekají a potřebují vytvořit podnikání. Znamená, že potřebujeme férovější a lepší reglementaci. Je zapotřebí podporovat země, podněcovat k tomu, aby aplikovali Small Business Act, pokud, se, pokud chceme usilovat o zvýšení zaměstnanosti. Děkuji. Um, thank you very much. Uh... The floor is to Jorge Nunez Mayer. A nyní pan Mayer. Thank you. I would like to, to con- Děkuji. Rád bych se soustředil na otázku eh, k, té, mm, k, program, k tomu programu Garance mládeže. My tedy jsme zažili už docela dobré zkušenosti eh, v našich některých členských eh, organizacích, například v Německu. Čili my tady máme veřejný sektor, soukromý sektor, malé střední podniky, ale také poskytovatele sociálních služeb. Já musím říct, že z tohoto dialogu často vzchází zaměstnanost eh, v sektoru péče, v sektoru zeleném, a často to souvisí se sociální ekonomikou. A my si myslíme, že tomu se taky budoucí politika zaměstnanosti mohla věnovat. Já myslím, že možnosti tady jsou, zkušenosti tady jsou, ale měl by se z nich stát hlavní proud. Eh, tak, aby eh, to mohlo být eh, úspěch pro celou Evropu, nejenom pro několik málo měst. Děkuji, pan Triumf. Já mám takový dojem, že bych mohl schrnout všechny otázky a říci, jak je možné nalézt eh, opatření anticyklická a nikoliv procyklická v sociální oblasti. Já nemám hotovou odpověď na tyto otázky, pouze bych chtěl poznamenat toto. Zdá se mi, a to už bylo citelné před krizí, ale krize a také evropský semestr to ukazuje eh, velmi rázně. Sociální přístup Evropy eh, se blíží ke svému konci. My jsme nepochopili dimenze efektivních transformací, ke kterým docházelo jak v té produktivní oblasti, tak v oblasti zaměstnanecké. A musíme ten přístup si znovu eh, stanovit, no, znovu vymyslet, ale v Evropě slyšíme právě stejné bla, bla, bla, eh, už deset let, eh, říkají to stejné instituce se stejnou seriózní tváří, přičemž ty dosavadní přístupy a východiska se eh, neosvědčila. A na tomto základě vidím dvě záležitosti. Myslím, že nemůžeme Eh, inovovat sociální oblast. Vy jste, paní předsedkyně, hovořila o sociálním dialogu a někteří hovořili také o otázce samostatného, autonomního sociálního dialogu, ale nemůžeme tuto autonomii sociálního dialogu jaksi oslavovat a nemůžeme ani říci, no, ono to nefunguje, eh, takže veřejné orgány by to měly převzít eh, do svých rukou. Musíme udělat mnohem více. Musíme se všichni zamyslit a říci, jak bude vypadat sociální dialog budoucnosti. Jsem překvapen tím, že dnes máme celou koncepci eh, sociální odpovědnosti podniků, otevření podniků, ale když se podíváme na ten sociální dialog dnes, tak vidíme, že tento není otevřen pro všechny zúčastněné eh, subjekty. Takže tady musíme hodně inovovat. A ještě otázka zaměstnatelnosti. Během dlouhých let se říkalo, pasivní opatření nejsou dostatečná. Je nutné činit aktivní opatření, ale jsou to stále dva paralelní kanály, které spolu vůbec nehrají. Jak je, je možné to eh, uzavřít do jednoho koherentního eh, balíku? Eh, vím, že mnozí budete šokováni, ale já si myslím, že nemůžeme dělat hospodářství v Evropě a přitom třeba snižovat pracovní dobu. Ta se již snižovala hodně. Jak bychom mohli však inteligentně využít eh, pracovní dobu na to, abychom měli volno? Ne, to ne. Spíš bychom měli mít eh, spravedlivější pracovní dobu tak, aby bylo možné podpořit zaměstnavatelnost eh, zítra. Nejvíce zranitelní Zaměstnanci by měli mít možnost pracovat na své zaměstnavatelnosti eh, v budoucnosti. Eh, jistě také nebude žádná koordinace bez nových impulzů a nové impulzy nejsou možné bez koordinování. Děkuji vám, děkuji našem čtyřem hostům za toto velmi stimulující eh, slyšení. Celá jistě budeme z toho vycházet eh, v našich dalších uvahách. Eh, bylo to velmi významné pro mnohé z nás. A je to téma, které se dostane do popředí naší pozornosti také v souvislosti s červnovým summitem. Takže toto slyšení je u konce. Děkuji expertům, kteří nás navštívili. A nyní bod 15. Dávám slovo paní McEntire ohledně návrhu eh, stanoviska eh, k bezpečnostním standardům na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření. Well, děkuji vám. Tento návrh směrnice o ionizačním záření má za cíl zlepšit stávající úpravu týkající se ochrany proti radiaci. A je tu zhruba pět směrnic, které se tímto tématem zabývají a je zapotřebí je sjednotit do jedné směrnice o bezpečnosti. Na základě posledních doporučení národ, e, Mezinárodního výboru pro ochranu proti radičnímu záření a je zapotřebí harmonizovat evropský režim, e, režim EU, e, se, e, se, standardy, které e, vydala e, agentura pro jadernou energii. Zářiče eh, tohoto typu jsou zásadní pro mnoho průmyslových eh, obět, odvětví, která také zaměstnávají velký počet občanů. Standardy ochrany byly vytvářeny v roce 59. Já ve velké míře podporuji eh, snahu Evropské komise o po konzistentním postupu a je zapotřebí, abychom jednali na základě vědeckých poznatků a možného rizika. Jak si možná vzpomenete, původní lhůta pro toto stanovisko byla velice stručná, proto jsem přiložil jen pár pozměňovacích návrhů. Ale po dalších konzultacích s patřičnými experty jsem revidovala některé ze svých pozměňovacích návrhů na základě posledních vědeckých poznatků. A tato Toto stanovisko tedy poskytujeme výboru Envy, takže tu jsou určité oblasti, kde máme společné kompetence a jiné oblasti, které se týkají našich výhradních kompetencí. A proto je důležité, abychom se drželi záležitosti, které se týkají zaměstnanosti. Chtěla bych poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří předložili své pozměňovací návrhy a doufám, že můžeme nadále spolupracovat stejně dobrým způsobem se všemi politickými skupinami, abychom skutečně výboru Envy poskytli stanovisko, které bude zaměřeno na náš hlavní cíl. Eh, záhy se chystám uspořádat eh, schůzku se stínovými zpravodaji, kde budeme probírat jednotlivé detaily a je zapotřebí se zaměřit na určité detaily. Myslím, že jsou dvě oblasti, které se mohou ukázat jako kontroverzní. První spočívá v tom, jak se vypořádáme s eh, eh, mladistvými, eh, lidmi do 18 let. Já chci stáhnout svůj pozměňovací návrh číslo 7, což je článek 12, nebo tedy vstavuje se k článku číslo 12. Jedná se tu o mladé lidi mezi 16 a 18 lety věku. A já jsem tedy se přesvědčila nyní, že můj pozměňovací návrh není správný, ale potřebujeme eh, od pana Oryho, myslím, pozměňovací návrhy a také od dalších. A já si myslím, že nebudou úplně jít stejným směrem a budeme muset, potřebovat, budeme muset najít eh, společnou půdu. Myslím, že ty nejspornější pozměňovací návrhy se zabývají eh, snahou začlenit do eh, do rozsahu této nebo pole působnosti této směrnice také lidi, kteří často letají. To si myslím, že jsou skoro všichni tady v sále. A eh, vědecké důkazy bych potřebovala k tomu, abych, mm, abych toto mohla podpořit. Já vím, že kolegyně k tomu něco měla ale teď to není tak, že eh, v několika málo dnech chci zorganizovat eh, tuto schůzku synových zpravodajů, abychom našli nějaké dobré řešení pro výbor v kompromisních návrzích. Chci ještě jednou poděkovat poslancům za pozměňovací návrhy a těším se na jejich příspěvky. Děkuji. Pan Rip a pan Beňo. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Také já bych rád poděkoval zpravodaji za tvrdou práci, kterou odvedl na tomto stanovisku. Bylo řečeno, že bychom se měli zabývat v této oblasti pouze otázkami zaměstnanosti. Já nevím, jestli s tím mohu souhlasit, protože Evropa má také své kompetence v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, takže mně se zdá zcela logické, že bychom tady skutečně měli odvádět nějakou, to, nějakou takovou práci a určitě eh, jsme kompetentní se eh, formou stanoviska k tomuto vyjadřovat. V tomto stanovisku se říká, že eh, ta, řekněme, rovnováha mezi tím, co je v Evropě společné a mělo by se dělat všude stejně a na druhé straně Eh, to, co je specifické na domácí národní národní úrovni, eh, tak prostě nějakým způsobem to vyvážit. Paní McIntyre řekla, že bychom neměli nadměrně harmonizovat, ano, ale já si možná myslím, že právě toto by mohlo být eh, ten správný přístup třeba v otázce BOSP. Já si myslím, že při ochraně lidského zdraví tady by klidně mohly být naprosto jednotná pravidla. My hovoříme o různých ekonomických podmínkách, zájmech a tak dále. Zdůrazňujeme různosti, rozmanitosti mezi členskými zeměmi. Já si myslím, že Eh, bychom, a na druhé straně tady máme konkurence, ale té konkurence bychom se měli všichni účastnit jaksi na stejné úrovni. No, takže já k tomu dávám pozměňovací návrhy. Já si myslím, že tedy některé požadavky jsou poněkud přehnané a já jsem tedy eh, připraven eh, s paní zpravodajkou o tom diskutovali, tak si myslím, že je to dobré stanovisko, jsou tady některé velice technické aspekty, ale když se podíváte do hloubky, tak spíše jde také o ekonomické a sociální zájmy za tím vším. Ono není úplně jednoduché najít vždycky rovnováhu mezi zdravím, bezpečností, zaměstnatelností a tak dále. Čili my skutečně musíme najít tu nejlepší možnou rovnováhu. Kolega Cerkas. Děkuji, děkuji paní předsedající. E, jménem e, paní e, kolegyně, která zde dnes nemůže být, já bych přednesl i její komentáře. Já jsem se vyslechl návrh stanoviska a domnívám se, že důležité je to, abychom nestratili ze zřetele to, že hovoříme o zásadních standardech, které jsou důležité pro ochranu eh, lidí ex- expozící vůči tomuto záření. Čili tady eh, nemůžeme prostě eh, jak si jenom tak říci, že prostě půjdeme nad rámec takto nebo nad rámec takto. Prostě tady jsou tvrdá data, vědecká, zdravotnická a tak dále. A tady skutečně je důležité, důležitá hlavně ta míra expozice. A když se podíváte na to, v jakém, jací lidé, jaký se to týká, tak prostě je třeba je chránit bez ohledu na to, jaká je profese. My eh, skutečně chceme zlepšit ochranu, takže nebudeme změkčovat ty limity Eh, povolené radiace. Já myslím, že by, by vůbec nebylo nějak užitečné, kdybychom tady eh, se snažili o jakousi rovnováhu na základě ekonomických úvah, poněvadž tady jde o zdraví a bezpečnost. A neměli bychom to posuzovat eh, z ekonomických hledisek. Já si myslím, že jinak to, co paní McIntyre napsala, je dobré, zejména třeba pokud se týče mladých lidí. Toto je velice dobré zlepšení. Musíme zajistit, abychom se jim věnovali a aby měli eh, třeba také speciální ochranu i pro těhotné. Pan Binion, potom pan Clark. Thank you. Děkuji. Já bych také chtěla přivítat toto stanovisko. Paní McIntyre jako obvykle pracovala velice pečlivě. Rád bych eh, se zmínil o tom, že se jedná o aktualizaci eh, ochrany, ochranných systémů, které už máme. Čas od času samozřejmě naše předpisy potřebují eh, aktualizaci na základě posledních poz, eh, vědeckých poznatků. A právě do toho jsme se pustili nyní a je to zcela legitimní. Ale z tohoto důvodu si nemyslím, že bychom se měli nechat unést a začít přidávat byrokratické věci navíc. A to je v podstatě důvod, proč jsem přiložil sedm pozměňovacích návrhů. V podstatě proto, abych vyjasnil rozdíl mezi registračním systémem a licenčním systémem. Pokud to, ještě, pokud to nebude vyjasněno, můžeme se osnout v situaci, kdy budeme žádat uživatele radioaktivních eh, prostředků, zařízení, aby hledali nebo aby žádali mm, o autorizaci pokaždé, když dojde k použití nějakému procesu místo toho, aby požádali jednou eh, o povolení opakovaných eh, postupů. A proto předkládám poznávací návrhy 29 a 30 a doufám, že budou eh, že budou přípustné pro naši kompetenci. Jak už to říkal pan Ory, eh, jedná se tu o konkurenceschopnost a efektivitu, takže si myslím, že by to bylo užitečné. Eh, trochu ve mně vzbouzí obavy pozměvací návrh 16, který by mohl mít neočekávaný dopad. Já si myslím, že se musíme zabývat celou řadou různých prvků. Když nebudeme obezřetní, můžeme skončit opravdu s neočekávaným dopadem, můžeme vytvořit na jedné straně mezery a na druhé byrokratický nesmysl. To jsou tedy oblasti, kde si musíme dávat pozor. V podstatě se jedná o, o drobnosti. A já doufám, že se na nich v budoucnosti, v blízké budoucnosti shodneme. Pan Clark a potom pan Christensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pan Ory správně hovořil o tom, že se nejedná jenom zaměstnanost, ale také bezpečnost a zdraví. A já eh, souhlasím s tím, eh, že když mám když se mám eh, zabývat radioaktivní materiály, tak eh, je zapotřebí chránit eh, populaci a především že mladí do 16 let by neměli být vystavováni záření při používání radioaktivních materiálů. Co se týče ex- a radioaktivitě jednoznačnému záření, tak mezinárodní radiologická ochrana o které zde bylo eh, již hovořeno, je tu jeden milisievert ročně pro každého jako limit. Ale podíváte-li se na text, zjistíte, že mm, originál hovoří o tom, a já teď hovořím o těch, já teď hovořím o té úrovni, eh, která je zde zmíněna. Tam se mi zdá, že se hovoří o maximálně 20 milisievertech ročně. Pozměňovací návrh číslo 6 dokonce eh, jde na 150 milisieversů. Je tedy třeba se na to rozumně podívat. Pak je to ještě další pozměňovací návrh, který hovoří o 50 milisieversech ročně. To je limit pro dávky pro oční čočku. Jak už jsem uvedl, uvědomuji si, že ten text hovoří v tom odůvodnění i v těch jednotlivých komentářích na jiných místech, že musíme uznávat, že systémy v jednotlivých členských státech se od sebe liší. A že jediný postup by nebyl vhodný, je zapotřebí mít flexibilitu v pravidlech. A Vyřešení nyní spočívá na nás, eh, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Pan Kristensen, děkuji. Já jsem se zúčastnil vytváření pozměňovacího návrhu ohledně eh, frequent flyers, čast, lidí, kteří často létají. To není jen zbytečná byrokracie, ale jde o to, že v Evropě nejen poslanci, ale mnozí další lidé neustále cestují za prací. A proto, jestliže chceme brát v úvahu všechny tyto lety, máme, musíme mít také na paměti, že se jedná o mimořádně zranitelné skupiny obyvatel. Děkuji. Ještě někdo si přeje promluvit v diskuzi? Prosím. Yes, thank you, Mrs. Chair. Děkuji, eh, paní předsedající. Tak, eh, já bych rád eh, řekl něco k několika bodům. Ti častí cestující, my víme, že skutečně existují cestující, Eh, kteří eh, hodně toho nalítají, stejně jako posádka, nebo dokonce méně. Jenomže naopak, tedy na rozdíl od eh, osádek, je velice obtížné tedy zavést nějaký ochranný režim, nebo je těžké takovéto lidi identifikovat. Po pro osádky je to jasné, protože eh, to můžeme prostě nějakým způsobem uložit jejich zaměstnavatelům, aby chránili právě tuto kategorii zaměstnanců. Čili je to spíše implementační problém. Co se týče učňů a studentů, eh, pokud si projdete ten text, tak eh, jim je poměrně eh, poskytována dobrá ochrana v průběhu studia nebo učňovského poměru, pokud je jim více než 16 let. Ta směrnice také jasně říká, že osoby mět mladší 16 let eh, musí být považovány za veřejnost a přiměřeně chráněny. Pokud se týče těch limitů ozáření, ano, tak eh, je zde eh, návrh 1 milisievert eh, za rok na celé tělo. Takové, tak to by to mělo být pro všechny, prostě pro všechny, pro celou veřejnost. U těch, kteří docházejí profesionálně k ke styku s zářením by to mělo být 20 milisievertů. My už máme vědecké eh, vědecké důkazy o tom, že oční čočky jsou citlivější, než se myslelo. Takže se ta mezinárodní komise navrhuje snížení eh, až na 20 milisievertů, to bylo z 50, myslím, na 20, čili tak to bylo. A ještě poslední bod, e, to je ta jednotnost. Článek 30 smlouvy Euratom e, žádá, abychom e, měli jednotné bezpečnostní standardy a všechno ostatní je považováno za minimální požadavky. Nyní paní zpravodajka telegraficky. Děkuji vám. Dovolte, abych ujistila pana Orio a pana Skarkase, že opravdu eh, bezpečnostní standardy pro pracující skutečně jsou eh, vážným tématem pro náš výbor Možná, že eh, výbor Envy, eh, ta se, ta se zabývá spíše touto tematikou ve vztahu k veřejnosti, zatímco eh, my máme na mysli zejména zaměstnance, čili to je ten rozdíl, ale jinak to patří k jim i nám. Já vítám pozměňovací návrhy pana Beněna a určitě podpořím jeho myšlenky. Myslím, že se zhodneme na tom, že pozměňovací návrh číslo 16 eh, si vyžaduje další pozornost. Eh, pan Clark k článku nebo k pozměňovacímu návrhu číslo 6, eh, tak já jsem tento návrh stáhla. Já jsem používala původně limity ICOP, ale teď už máme vědecké důkazy tedy v jiném smyslu, takže to snižujeme skutečně hodně, to snižím na 20 v dokumentu hovoříme o e, lidech ve věku 16 až 18 let, nikoli pod hranici 16 let. Takže to vás můžu ujistit, pane Klárku. A také myslím, že pokud se týče těch e, častých e, pasažérů na palobách letadla, tak to budeme muset ještě projednat více. Děkuji vám. Děkuji vám. Na tomto základě tedy přijmeme vaše stanovisko zítra a poprosíme výbor, aby se vyjádřil 24. Nyní přecházíme. A promiňte, udělala jsem chybu. 20. budeme projednávat kompromisy a potom budeme hlasovat 21. března. Ne, ne, ne, není zapotřebí se obávat. možná někteří poslanci si myslí, že nebudou kompromisy. My zítra nebudeme hlasovat. A nyní tu máme bod 19 na pořadu jednání a předávám slovo eh, Mru Kastelovi, aby nám mohl představit eh, návrh, eh, který se týká Thank you very much, Chair. Um, Děkuji vám, paní eh, předsedající. Eh, eh, nejdříve k kontextu k tomu návrhu a právě. A potom se dostaneme k pozměňovacím návrhům. Takže pokud se toho kontextu této zprávy týče, myslím, že nám to už řečníci dnes odpoledne Eh, velice jasně vysvětlil, jaký dopad má krize na naše občany. Znamená to zhoršování, eh, vylučování, společenské vylučování a eh, chudoby v EU. Máme tady stovky milionů, kteří jsou ohroženi, zhruba 40 milionů již do chudoby spadlo. Máme tady 4 miliony bezdomovců v celé EU a zejména Eh, ohrožené chudobou jsou děti. A samozřejmě tam může mít eh, velký dopad na jejich eh, rozvoj. Samozřejmě musíme podporovat ty ohrožené a samozřejmě dosávání cílu 2020, tak zde je pokrok velmi, velmi malý a omezený. My nyní máme MDP, což je záležitost, které jsou účastní 20 členských zemí a eh, je to de facto eh, odvozeno od zemědělské politiky, čili jde o eh, potravinovou pomoc. Samozřejmě jsme v oblast jsme tady v, období v období krize a pomoc se nedostává zcela až na okraj eh, společnosti. Eh, v loňském eh, návrhu komise se zabývala touto záležitostí. Je to vlastně jakoby podpora národním programům na to, aby se eh, dostali potraviny k těm, kteří je potřebují za všeho nejvíce. Podpora eh, bude dodávána v podobě národních programů, eh, v eh, pomocí partnerských organizací, které budou přímo na místě alokoval tuto pomoc. A dále hovoříme o Evropské platformě na podporu vzájemného koučování, zájemného vyučování. Evropské nevládní organizace, ale také některé národní eh, organizace takto spolupracují. Už proběhla setkání eh, také 23. ledna eh, proběhlo slyšení, což byla velice dobrá výměna názoru. Já jsem podala 63 pozměňovacích návrhů Eh, velice široce rozkročený. První návrh, který zde mám, je takový, abychom měli stoprocentní eh, eh, financování v některých částech ze strany EU a postupně v některých oblastech to bude potom pouze 95% z členských zemí a tak dále. Čili jsou tady různá, různé systémy kofinancování. také se zmiňujeme o takzvané relativní chudobě, eh, hovoříme také o eh, soukromí a zákonech na ochranu údajů. A musím říct, že významným tématem v tom lednovém slyšení eh, bylo partnerství s NGO, s občanskou společností a podobně snažili jsme se kvalifikovat příjemce a e, doprovodná opatření. My jsme se snažili podpořit eh, odstraňování bariér eh, v podobě nebo v případě darování potravin, například zrušení DPH, Eh, také jde o zachování důstojnosti recipientů a o to, aby nebyli tyto lidé stigmatizováni. Eh, také máme politiky EU v oblasti veřejného zdraví a výživy. Zdůrazňujeme eh, důležitost vzájemného učení se, peer reviews a tak dále. A e, je třeba, aby výsledky e, vyhodnocení byly dány k dispozici také Evropskému parlamentu. Také jsme žádali to, respektive e, to navrhujeme, že by tady se mohlo zvážit to, aby příjemci platili za tuto pomoc, ale rozhodně ne více než 10% tržní ceny. Hmm. Já tady eh, vítám pozměňovací návrhy, eh, děkuji za spolupráci s tím novým zpravodajům. Závěrem bych ještě řekla, že důležité je si uvědomit, že tento návrh eh, není náhražkou širší, komplexnější politiky boje proti proti eh, chudobě. Eh, my zde máme rozpočet 2,5 miliard, to je to původní, a odhaduje se, že takto hm, pomůžeme zhruba dvěma milionům osob eh, každý rok. Nicméně ty dvě a půl miliardy, přesto musíme říci, že se staly taky obětmi Eh, škrtů, takže není to dostatek peněz. My jsme se setkali s mnohými společenskými organizacemi, které eh, vítají tento návrh a jsou přesvědčeny, že eh, toto skutečně může pomoci k jakési úlevě od té nejhorší chudoby a sociálnímu vyloučení. No a závěrem bych ještě řekla, že Evropský fond pro nejvyloučenější je praktickým výrazem hlavních hodnot Evropské unie. Evropská unie chce hrát svoji roli a konfrontovat problémy chudoby a sociálního vyloučení. A já velice eh, děkuji za to, co jsme tady vyslechli dnes odpoledne a jak říkám, velice ráda eh, přijmu další pozměňovací návrhy. Děkuji paní předsedající. Děkuji vám. Čaba Ory a potom Fredrik Danel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva byla předložena protože je skutečně nezbytné nalézt řešení po té, co skončí eh, zemědělské intervence. A první problém, který si zde klademe, je Evropský potravinový program, který byl úspěšný. 5 eh, miliard eh, promiňte, více jak 1,1 eh, miliard je, eh, bylo ještě navýšeno na 2,5, eh, takže souhlasíme s paní zpravodajkou, že i když Evropská unie pracuje výborně, i když členské státy dobře dělají svou práci, je pravda, že ve srovnání s minulostí bude toto chápáno s určitým určitým zklamáním. Měli bychom prosadit s nižší byrokracii, aby vše probíhalo efektivně, abychom mohli také snížit onen deficit, který byl pocitován, přestože úmysly byly velmi dobré. Co se týče této částky 2,5 miliard, je zde ještě jiný problém. Nejenom tedy, že to je méně než v minulosti. A dalším problémem je také to, že to také bude mít vliv na příspěvky ze strany členských států. Jde tedy o to zjistit, zda snížení objemu fondu sníží také národní příspěvky. Samozřejmě, že by právě rada měla eh, toto rozhodnout. Obecně vzato však máme podobné přístupy jako zpravodajka. Souhlasím se jejími návrhy a domnívám se, že v některých případech je možné navrhnout méně, aby bylo dosaženo více. E, souhlasím s tím, že je nutné bojovat proti zdražování potravin. I toto může mít e, jasný a výrazný vliv na tento program. Nižší byrokracie, byrokratická zátěž a praktický přístup tedy méně kontrol než to, co navrhuje komise, by bylo také vhodnější. Co se týče pozměňující návrhu 60, zde si nejsem jist, že je to dobré řešení, tedy žádat on, o něch 10 od příjemců. Souhlasím s tím, že když bychom žádali určitou eh, cenu, pak eh, eh, si toho budou více vážit, ale pro eh, tyto nejchudší osoby je to možná i tak problematické. Co se týče darů, sponzorských darů. O tom bychom měli ještě diskutovat. Zatím tedy nevím, zda je zde vhodné žádat o něch 10 Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, mám podobný náhled na věc jako zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych předložit několik úvah k tomuto návrhu. Nejdříve bych chtěl říci, že je velmi vhodné eh, zde pokračovat v této akci eh, pro nejchudší obyvatelstvo a eh, je to také významné v souvislosti s dnešní debatou a v souvislosti s víceletým eh, finančním rámcem, kde eh, tyto částky také byly uváděny. E, tento mm, víceletý finanční rámec ještě není definitivně stanoven. Dále bych chtěl také říci, že pocituji určité zklamání, co se týče této částky. Již e, to paní zpravodajka však zmínila. Je jasné, že 2,5 miliardy e, to je velmi málo v souvislosti s úkoly, které tento fond chce uskutečnit pro nejchudší chudší obyvatele. Měli bychom tuto částku nejméně ponechat, ale spíše se snažit ji navýšit k pozměňovacím návrhům eh, naší zpravodajky eh, chci říci, že některé vítám a chci potrhnout eh, určité částky, především tedy to, co se týče mrhání potravinami. Zde je nutné vycházet z lokálních iniciativ. Je to významné téma, především v krizové situaci a v situaci rostoucí větší sociální eh, prekarity partnerství s národními organizacemi a lokálními organizacemi eh, je rovněž významné. Eh, co se týče kofinancování, se domnívám, že bychom na této úrovni neměli brzdit lokální aktivity. Dále mm, předložím také několik pozměňovacích návrhů, abych posílil eh, toto propojení mezi tímto fondem a návrhem komise a platformou Buje proti chudoby. Eh, tento fond není jediným nástrojem boje proti chudobě, eh, je to ale jeden jeden nástroj, který zdůrazňuje celkové eh, cíle eh, politiky. Děkuji vám. Marian Harkin a potom paní Moran Chartier, eh, dále já se také vyjádřím a ještě další zájemci, nejdříve Marian Harkin. Thank you. Děkuji vám. Budu velice stručná si především poděkovat paní zpravodajice. Je tu řada velice dobrých nápadů, ehm, myšlenek. Já teď nebudu e, všechno procházet, máme jen čtyři stručné poznámky, přeším bych souhlasila s s tou stoprocentní možností krytí, nikoli spolufinancování. A potom, e, co se týče dobrovolnosti členských e, států, to je věc, kterou my zvažujeme jako politická skupina. Rada bych znala váš názor. Mohlo by to být tak, že e, potraviny pro ty nejchudší by mohly být takovým projektem, že by bylo pravděpodobnější e, využít je pro ty nejpotřebnější občany. A pak je to další věc, pokud nevyužijete to příležitosti, uvidíme, co se e, stane. A uvidíme, jak ta myšlenka vůbec se rozvine dál. Chci se také zeptat paní zpravodajky, zdá ví, Zda je stále na radě blokující menšina v této věci a zda náš výbor může udělat něco pro to, aby se podařilo situaci odblokovat. Opět musím se podívat eh, na tu zprávu detailněji. Opravdu se budu blíze zabývat tím, abychom zajistili absolutní minimum administrativy, aby celý systém byl velice uživatelsky přímě. Ještě jednou vám děkuji za tu zprávu. Děkuji. Karim Madeli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat naší zpravodajce za odvedenou práci. První úvaha nad tímto tak textem eh, by se měla zaměřit na to, že abych tedy chtěla říct za naše politickou skupinu, naši silnou pevnou eh, pozici ohledně rozpočtu na další programové období. Třeba, že dochází eh, k, mm, k část, uvolnění částek pro ty nejohroženější, pro ty nejchudší, stále ještě prostředků je velice málo. A pokud si uvědomíme rozsah eh, priorit našeho nového fondu, 2,5 miliard eur. Musím říci, že neodpovídá mm, mm, velikosti celého tohoto cíle a rozsahu chudoby. A myslím, že je opravdu dobrá doba na to, a byla bych ráda, aby tato zpráva to také zhodnotila, eh, abychom se zabývali podporou krátkých cyklů, eh, solidárním solidární výrobou, eh, využíváním místních produkt, produktů, podporováním místní eh, produkce, abychom podporovali naše místní zemědělce, abychom mohli eh, takto jim umožnit zhodnocení místní okamžité zemědělské výroby a úrody, abychom předešli dalekým převozům potravin je třeba to říci, že ti nejchudší mají právo mít přímý přístup ke zdravé, sezónní, kvalitní potravě. A já bych se chtěla ujistit o tom, že v této zprávě všichni partneři budou spolupracovat na definici operačního nebo provozního programu. Ať už to jsou místní aktéři, s nimi spolupracující eh, strany, a nebo různé organizace. Eh, organizace například, které pomáhají bezdomovcům. Je zapotřebí dosáhnout také zjednodušení těchto eh, celého systému. To je opravdu zásadní otázka. Já nejsem pro eh, spolufinancování. V současné době združení a asociace dostávají přímo Eh, finanční prostředky. Pokud dnes zařadíme spolufinancování, tak bohužel budou některé členské státy, které si řeknou, je zapotřebí národního spolufinancování, tak to nebudou chápat jako prioritu. A tato otázka spolufinancování tedy je třeba, aby byla revidována k tomu, eh, co už říká pan Darden. Eh, Nelze bojovat eh, proti chudobě a sem vloučení jen tímto fondem. Je na čase, aby Rada a Komise přijali na sebe svou zodpovědnost, jak jsme to učinili my v Evropském parlamentu. Ať, ať eh, ukážu, že jsou eh, skutečně pro iniciativu nebo strategii celoevropskou na pomoc bezdomovcům, nebo že se vytvoří platforma na boj proti chudobě protože všechny státy se angažovaly v tom, že, se, že budou usilovat eh, počet osob žijící v chudobě a do roku 2020. A nyní už je opravdu na čase, abychom jednali, protože chudoba vyloučení už působí, jedná, neustále narůstá, rozrůstá se po celém našem území. Já bych chtěla přímo navázat na Karimu, Deli. Mohu podepsat to, co uvedla. Je skutečně na čase, abychom jednali. Opravdu je třeba už se jasně vydat jedním směrem a děkuji paní zpravodajce za to, že připravila text, který je tak úplný. Ten úkol nebyl snadný. Zaprvé proto, že nám hrubě chybí statistické údaje. Když se podívám na to, že naše zpráva musí využívat a opírat se o statistiky z roku 2010, to je první věc, kterou musíme dnes žádat. Abychom měli opravdovou, účinnou politiku, abychom dosáhli cíle, který byl Karimou popsán do roku 2020, je zapotřebí uložit povinnost členským státům, aby jasně ukázali harmonogram a tabulky svých eh, plánů a strategií. Já bych ráda měla statistické údaje, co možná nejdříve, eh, podle jednotlivých eh, druhů, které budou brát v úvahu také pyramidu věku a také prospěchu té potravinové pomoci, protože my jsme teď hovořili o těch solidárních eh, malých eh, obchodcích. Ty jsou teď na univerzitách a čím dál tím mladší lidé potřebují takovouto potravinovou pomoc. Kromě těch pozměňovacích návrhů, Eh, které byly takto vytvořeny a našich, eh, naší zprávy, která byla sepsána, potřebujeme opravdu zajistit, že budeme mít eh, dobré statistiky a také, jaký dopad mají tyto situace na ženy a na různé věkové kategorie. Druhá tematika, o které chci hovořit, těší mě to, co řekla Marian Harkin, Připojuji se k tomu, co říkala ohledně nutné flexibility. Pokud se nyní jedná 2,5 miliardy, tak je to na 28 členských států. My jsme tedy, my jsme třikrát změnili eh, rozměr geograficky, je to 28 členských států, což je tedy obcí pro ty, eh, kdo potřebují nejvíce pomoc. Navýšil se počet příjemců, takže se silně navýšil počet možných příjemců kvůli krizi a v důsledku zvýšení potřeb způsobených krizí. Ale nedá se to jen o potravinou pomoc. My bychom rádi také bojovali o bydlení, tedy eh, bojovali proti bezdomovectví a proti opravdu výrazné chudobě. A co současně máme také učinit pro distribuci oblečení a mm, jak máme pomáhat e, tomu, aby se lidé živili vyváženěji, aby se živili zdravě, aby žili zdravě a všechny další aspekty. Takže pokud skutečně chceme takovéto cíle dosáhnout, musíme si na to vytvořit prostředky. Dvě miliardy a půl nejsou takovým prostředkem. Nemáme právo se vrátit domů do členských států a říci, že jsme, eh, že jsme tento eh, fond zachránili, protože je to ten nejchudší fond a opravdu nedostačuje. Nejhorší teprve přijde. Nejhorší je totiž to, že tento fond eh, způsobil to, že se připojil k sociálnímu fondu a Evropský parlament, my všichni, žádáme, aby 20 Evropského sociálního fondu bylo vyhrazeno v členských státech pro boj proti chudobě. Že nejlepší pákou pro boj proti chudobě je také se mobilizovat eh, v, eh, v profesionální integraci nejen tedy v sociální. A právě teď likvidujeme všechny politické cíle, na kterých jsme se shodli v cílech Evropy 2020 a na našem výboru. A teď toto všechno, co jsme, na čem jsme se dohodli, teď eh, vlastně ničíme tím, že tu máme fond, který skutečně zásadně nevyhovuje potřebám a cílům, které do něj vkládáme. A jedním chudým odebíráme peníze pro jiné chudé. Já vím, že charitativní eh, organizace eh, na to zareagovaly, to my úplně chápeme. Jsou pod trvalým tlakem. Eh, je na ně stále větší poptávka. A jak právě říkala Karima, a mě, mě také velice záleží na partnerství s národní úrovní, místní úrovní, eh, o to, aby vznikaly co možná nejkratší, nejbezprostřednější vztahy, a aby se dalo reagovat rychle. A tam také musíme bdít na tom, aby nevznikal monopol. Monopol, který se eh, může objevovat, který tu je, ale aby všichni se skutečně mohli angažovat. A děkuji ještě jednou zpravodajce. Euh, euh, euh, Já bych chtěla poděkovat paní Kristel za tuto zprávu, je to dobrý základ, ale chtěla bych také říci, že nezávisle na iniciativě komise, která připravila tento text a nezávisle na závěrech rady, které však zbuzují ten dojem, že toto je všechno na záchranu Evropského fondu. Ale všichni, kteří se mnou byli v Berlíně ve čtvrtek a v pátek, vědí, že že to není u konce. Je nutné být eh, skutečně mobilizován a myslet eh, na tu rovnováhu, kterou potřebujeme v tomto textu vznik eh, určité blokující menšiny v radě je stále eh, určitým ohrožením. Musíme tedy přizpůsobit naše stanoviska, připravit pozměňovací návrhy. Eh, nesmíme však nijak změnit náš harmonogram. Dále se domnívám, že se musíme snažit podívat se na to, jak v rámci eh, víceletého finančního rámce bude uzavřena ona eh, obálka pro tuto oblast. Naši koordinátoři eh, by se mohli snažit tady trošku něco pozměnit a e, myslím si, že také v našich politických e, skupinách bychom se měli angažovat. K textu paní e, Kostelo předložím několik pozměňovacích návrhů. Musíme dát pozor na to, abychom příliš nesnižovali ten přístup, který chceme prosazovat. Myslím, že ony skupiny obyvatel jsou zcela jasné. Eh, jsou zde určité organizace, které se orientují na děti nebo bezdodovce, ale eh, když jde o pomoc pro jednoznačně eh, chudé obyvatele, eh, tak nemůžeme požadovat eh, spoustu nějakých dokladů o jeho tedy stavu chudoby. Ti, kteří pracují v eh, příslušných organizacích, eh, to znají. Eh, nejde jenom o děti a bezdomovce, kteří se obrací na tyto potravinové fondy, jsou to ale také pra- zaměstnanci, kteří pracují a přesto mají velmi malý plat a jsou ohroženi chudobou. Další poznámka se týká kofinancování. Na to tom papíře. Zcela souhlasím s vámi. Pouze se domnívám, že to kofinancování by nemělo být eh, povinné, ale také musí být eh, možné. Takže tady musíme nalézt eh, takovou formulaci, která nám umožní proplout. Je zde tedy určitá obálka, která se navrhuje, která však neumožní pokračovat ve všech státech. A já jsem ze země, kde Eh, příslušný ministr řekl, že se zavazuje k tomu, že každý té euro, které bude scházet v této pomoci, eh, doplní eh, vláda. Tohoto ministra samozřejmě podporuji, ale nejenom kvůli tomuto jeho postoji. Jde o to, abychom si také toto zapamatovali. Komise nám možná bude moci Eh, vysvětlit, jak se bude postupovat eh, co do vstupu v platnost. Eh, je to 31. prosinec 13, ale víme, že ty postupy jsou velmi obtížné. Jaké to bude pak vypadat v roce 2014? pak bychom neměli již nikoho, kdo by mohl využít eh, předností tohoto fondu. Eh, dávám ale slovo nyní komisi a prosím eh, tedy o stručnost. Thank you, Ms. Chair. Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Já tady jsem si poznamenala všechny ty návrhy a komenty, eh, komentáře. Mám k tomu tři body, které bych dala. Za prvé flexibilita. Ta flexibilita se eh, týká jak tedy eh, typu, typu skupiny, výběru formy pomoci, partnerství, ten partnerský princip, to je jaksi vůdčí princip my tedy souhlasíme s tím, že nevládní organizace by měly být těmi implementačními agenturami na, měst, na místě. Druhá věc, jestliže se říká, že kofinancování má být dobrovolné, tak já musím říct, že kofinancování je povinné na národní úrovni, čili příspěvek členské země. Samozřejmě musíme brát v úvahu ekonomickou situaci některých členských zemí a proto doporučujeme o 10% vyšší podíl EU. Ale my si tedy myslíme, že eh, toto je věc, která už je podporována z národních zdrojů, takže eh, proto tedy hovoříme o tom, že to takto chceme a jasný princip eh, partnerství. Já, teď je tady obava, jak tedy zahájit implementaci programu, a my chceme, aby to se to skutečnilo co nejrychleji. Eh, budeme nadále eh, se snažit plnit kalendář. 20% eh, alokace v rámci ESF pro sociální inkluzi v žádném případě nesouvisí s fondem pro nejvyloučenější. Toto je zvláštní rozpočtová linka, takže tady opravdu není žádná souvislost. My jsme to prostě oddělili eh, výhradně pro účely sociální inkluze. Dále souhlasíme, že odpadní potraviny eh, jsou důležitým zdrojem eh, pro hm, jaksi boj proti chudobě. A chceme prostě jakési sítě, eh, jakási pomoc napříč členskými zeměmi eh, k tomu, aby se potraviny nevyhazoval, aby se jimi neplýtval, ale samozřejmě nám záleží také na kvalitě těch potravin, aby prostě těm lidem neškodili. Já eh, musím říct, že se mi velice líbilo, co tady zaznělo, že tento fond nenahrazuje naši celkovou eh, strategii boje proti chudobě. a souhlasím. Spravedlivou skutečně, prosím, buďte telegrafická. Já vím, že to je důležité téma, ale máme málo času. Děkuji vám, eh, paní předsedky. Já jsem přesvědčena, že spoustu věcí lze pokryt pozměňovacími návrhy. Co se týče 10% nákladu, to je věc, která má být dobrovolná. Mnoho organizací má za to, že by to odstranilo stigma. Bude to tedy dobrovolná eh, možnost eh, maximálně do výše 10 eh, Potom komentáře, které se týkají méně než 10 dní zátěže. Vím, že komise se snaží zajistit zjednodušené postupy a já souhlasím také s tím, co bylo řečeno ohledně toho, že nemáme dostatečné statistické údaje. Potřebujeme komplexní statistické údaje. A je těžké zajistit, abychom měli dostatečné statistické údaje a málo administrativní zátěže. Je také zapotřebí státy spolupracovat s nevládními organizacemi. Eh, souhlasím s tím, co řekl, řekla zde komise. Nepotřebujeme spolufinancování, protože tento fond má nebo vzbuzuje takové dodatečné eh, financování, že není zapotřebí mít spolufinancování, je to další, jen další zátěží. Kolega hovořil o tom, že roz, kolegyně hovořila o tom, že rozpočet není dostatečný. Více zemí se účastní tohoto programu a proto eh, má celý tento program nyní eh, širší působnost. Je zapotřebí mít dobrovolnou účast zemí a v tuto chvíli bych už jen poznamenala, že je velice důležité, aby peníze zůstaly ve fondu. Není úplně jasné, eh, jak, jak se státy eh, rozhodnou dále působit a jak ty peníze dále budou ochovány. Ty peníze nejsou, nebo tento fond není pro členské státy, ale pro lidi v jednotlivých členských státech, ve všech členských státech, které eh, pro všechny lidi, kteří prožívají chudobu. Pak eh, oddělená rozpočtová eh, řádka, hm, položka pro těch 20 eh, vstažených na sociální inkluzi a boj proti chudobě. To byla další poznámka. Já všem děkuji, všem, kdo přispěli mezi kolegy, děkuji také zástupci komise a těším se na vaše pozměňovací návrhy a na spolupráci v našem výboru, abychom vypra- vypracovali skutečně dobrý program ještě nemáme to nejhorší za sebou, musíme se přizpůsobit této situaci a musíme toto i jasně vybudovat. Doufám, že jirské předsednictví toto eh, dokáže eh, posunout vpřed. Lhůta pro pozměňovací návrhy 27. února 12 hodin a 21. 20. března budeme probírat tyto pozměňovací návrhy. Hlasovat se bude ve výboru 20. Eh, dubna. Bod číslo 20 byl odložen. A máme tu 41 pozměňovacích návrhů eh, ke mm, ke stanovisku eh, pana eh, Čaby Šogora ohledně vzdělávací a pracovní mobility žen v EU. Budu hovořit maďarsky. Děkuji paní předsedající a děkuji kolegové. Děkuji vám kolegové za pomoc. Děkuji vám také za těch si čtyři desítky pozměňovacích návrhů. Je velice dobře, že je máme. Eh, zpráva eh, tím určitě nabide na významu. Eh, týká se to všechno chudoby, sociální péče, rozlišování mezi skupinami lidí, mobilita, nediskriminace, otázky postižených lidí, žen, sociální nároky a jak je chránit, integrace do pracovního trhu a tak dále. Já osobně jsem také přidal dva pozměňovací návrhy v zájmu zlepšení kvality zprávy. Já musím eh, říci, že eh, nalézání kompromisů eh, snad nebude tak těžké, poněvadž mnohé z těch pozměňovacích návrhů se navzájem překrývají. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaje a domnívám se, že Eh, dohromady budeme schopni dát eh, velice kvalitní stanovisko k mobilitě žen. Já jsem předložila 16 pozměňovacích návrhů a domnívám se, že eh, nalezení společných pozic je možné. Já si myslím, že je třeba jak si mít na zřeteli to, že máme také Eh, tady aspekty chudoby zdravotnické péče a také třeba myslet na to, že jsme dosud eh, nepřekonali také tu věkovou propast mezi pohlavími, které přičemž mohou vykonávat totéž eh, zaměstnání. a mm, e, také e, různá sociální pozice žen z různých věkových skupin, včetně exkluze. A také bych ráda e, upozornila na mm, situaci mladších žen a také na rezoluci z 24. května slovenského roku a také další z 16. ledna letošního roku, kde vyzýváme členské země, aby naplňovaly dokumenty ke garanci mládeže. A e, to znamená také podporovat e, již včasnou mobilitu mladých e, žen pro účely budování profesionální karise, eh, kariéry, zejména v té souvislosti, že eh, zde je nezaměstnanost poměrně vysoká. Také jsem hovořila o tom, že ženy jsou, je třeba jim umožnit eh, vyšší vzdělání a také jeho celoživotní udržování. Já tedy, eh, jak říkám, eh, jsem upozornil také na obsah svých eh, pozměňovacích návrhů, ale věřím, že ve spolupráci s panem zpravodajem a stínovým zpravodají se podaří toto dobře integrovat do celé zprávy. Ano, děkuji. Ještě někdo si žádá slovo? Není tomu ta komise? Ne, pan Šogor ještě. Chtěl byste reagovat na mm, slova paní Bilkeviče? Nikoli. No to je výborné. Takže pozměňovací návrh byl 20. března, 21. o nich budeme hlasovat. A pak výbor FEM eh, bude hlasovat o svém textu. A my využijeme naši, eh, naši, našeho světla slunečního a teď máme minutku do doby, než přijde pan komisař. Vážení kolegové, navrhuji, abychom znovu zahájili svou práci. Pan komisař přišel mezi nás. E, jsem velmi ráda, že v den přijetí Eh, tohoto balíčku ohledně investic sociální oblasti, eh, což je text, který jsme dlouho očekávali, již existuje. Pan komisař mi to ukázal. Eh, nevíme, zda dle počtu stránek také nalezneme počet řešení. Pane komisaři, dávám vám okamžitě slovo, abyste prezentoval tento balíček. Eh, paní předsedající, eh, vážení eh, poslanky, vážení poslankyně, omlouvám se za spoždění a rád bych prezentoval vašemu výboru balíček týkající se investic v sociální oblasti. Také bych velice rád přivítal ten důraz, který Evropský parlament, zvláště pak váš výbor, klade na posilování sociální dimenze. Projevuje se to v, nej, eh, v několika eh, rezolucích zpráva paní Jazovecké a, eh, s, mm, a Lope, Lope zpráva. Náš balíček v sociální oblasti se zabývá, reflektuje mm, mnoho z těch návrhů z vašich dokumentů. Jde o e, penze, dále e, balíček o zaměstnanosti, balíček o zaměstnanosti mládeže z prosince a e, sledujeme tři účely. Za prvé tedy jsou to iniciativy, které byly oznámeny ve strategii 2020. jde o boj proti prohlubující se sociální krizi a také jde o hlubší koordinaci politik v rámci EU. Sociální důsledky současné finanční a ekonomické krize jsou velmi závažné. Pan předseda Barroso ve svém eh, proslovu ke stavu Unie, Unie hovořil o eh, sociál, naléhavé sociální situaci eh, v 120 milionů lidí je ohroženo buď to chudobou nebo sociálním vyloučením. E, v mnoha domácnostech přibývá nezaměstnaných a také mnohé, mnohem více lidí než dřív je bezdomova. A my tedy nemůžeme pokračovat tímto směrem, je třeba jednat. Nalezání cesty z finanční krize je nyní e, zásadní. Nicméně modernizace e, státu blahobytu není o nic méně důležité sociální politiky členských zemí se musí učit od těch, kteří dosáhají nejlepší výsledků, musí být jednoduché, eh, musíme přijmout přístup pro celý životní cyklus a samozřejmě další věci, jako je eh, rovnost eh, sociální, třeba genderová. Máme zde doporučení na boj proti, proti chudobě, což je záležitost, stará 26 eh, měsíců. Eh, redukce nezaměstnanosti mládeže tím, že se včas investuje do eh, výchovy a vzdělávání dětí, to musí být naším dalším závazkem. Také dnes zde máme další zprávy a další pokyny o aktivní sociální inkluzi, což musí být v jádru každé národní politiky. Eh, jde také o inkluzivní trh a přístup ke, kvalitních, eh, ke kvalitním eh, sociálním službám, čili toto jsou tři pilíře. Otázka jako eh, bezdomovectví, eh, reforma životního prostředí, dlouhodobá péče a sociální služby ve veřejném zájmu. Také jde o zefektivnění a zúčinnění sociálních fondů, tak aby lépe reagovali na současnou krizi. Komise pečlivě sleduje, jak si vedou jednotlivé systémy jednotlivých eh, členských zemí, to je součást evropského semestru a dále zdokonalujeme své nástroje. Například eh, máme referenční rozpočty tím, že tedy měříme adekvátnost eh, podpory poskytované podobě minimálního příjmu. Dále jde o co nejlepší využití eh, nástrojů a peněz EU, zejména Evropského sociálního fondu pro investice. Dále je to otázka péče o děti, vzdělávání už eh, v raném věku. Prostě všechny tyto věci musí být snadněji dostupné. Dále navrhujeme, aby nejméně 20 všech zdrojů ESF šlo v každé členské zemi na sociální inkluzi a proti chudobě. Také je třeba, aby nejméně 25 šlo z fondů kohezní politiky. A já si myslím, že to je eh, teď právě ten nejvhodnější čas eh, na tyto věci, poněvadž blíží se další vyjednávání o víceletém rámci. Pokud se týče ESF, to je největší zdroj sociálního sociálních investic s tím, že je zde pákový efekt z dalších zdrojů. ESF musí mít dostatek zdrojů, abychom to zajistili tak, jak to navrhuje Evropská rada, a aby se zlepšila efektivnost těchto investic, tak to jsou stejně důležité cíle. Paní předsedající, e, dámy a pánové, sociální investice to je skutečně klíčová klíčový způsob, jak vybřednout z krize silnější a konkurenceschopnější. Je třeba více investovat do eh, lidského kapitálu a sociální soudržnosti. Tím, že budeme investovat nyní, vyhnou se členské země daleko vyšším nákladům v budoucnu. Bohužel existují příklady toho, kdy sociální výdaje se škrtají eh, v zájmu konkurence, schopností nebo něčeho podobného. Krátkozrakost ovšem může stát mnoho. Eh, my zde ne, nehovoříme o všech aspektech sociální politiky v EU, nicméně eh, je to v souvislosti s debata o budoucnosti státu blahobytu, EMU, sociální dimenze a tak dále. Já se velice těším na další spolupráci s Evropským parlamentem, abychom ujistili, že Evropa bude férovou a inkluzivní společností. Děkuji vám. Děkuji, pane Serkas. Paní Molen Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste eh, nám přednesl svou analýzu eh, nezbytné sociální politice v EU. Eh, vím, že jste se velmi zasadil o tyto investice v sociální oblasti, stejně jako my. I my v tomto výboru ještě kromě veškerých politických úkolů jsme velmi eh, angažováni eh, v tom, aby v rámci eh, víceletého Eh, finančního rámce 25 fondu soudružnosti bylo věnováno a orientováno na sociální oblast. To je první požadavek, který eh, klademe. Je to naše politická vůle, kterou takto vyjadřujeme ohledně eh, prostředků fondu soudržnosti. Když eh, tedy slyším eh, požadavky některých eh, členských států, které chtějí investice typu Federu nebo fondu soudržnosti zrušit, pak to vůbec neodpovídá našemu názoru v tomto výboru pro sociální zážitosti. Co by permanentní zpravodaj v tomto výboru se velmi angažují proto, aby 25 fondu soudržnosti bylo využito eh, ve eh, rámci ESF. Eh, vaše vůle je podobná. Měli bychom tedy sdílet naše úmysly a prosadit to také na úrovni členských států. Zrovna tak je nutné také rázně postupovat, aby 20 ESF ESF byla věnována pro nejchudší obyvatele, tak, aby bylo možné smírnit chudobu. Pro nás jsou toto dva politické cíle, které jsou absolutně nevyhnutelné. Dále jste popsal velmi přesně vývoj chudoby. 120 milionů Evropanů 120 milionů Evropanů, to je velká část obyvatelstva, která se blíží chudobě a sociálnímu vyčlenění. Eh, vy jste zdůraznil, jak je nutné eh, umožnit, aby tuto situaci neprožívali. Nám schází přesné údaje eh, z jednotlivých států, které by nám umožnily eh, vidět a rozpoznat přesně to, co členské státy dělají, aby chudobu zmírnili. Takovéto nástroje potřebujeme velmi potřebně. O jaké osoby se dnes nacházejí eh, mezi nejchudšími, které eh, anebo kteří stojí před tímto rizikem. Nehovoří se o nich. Kolik je tam mužů, žen, jaká je věková pyramida eh, těchto osob, které dnes spadají eh, do chudoby. Máme takový pocit, eh, že se jedná o osoby stále více mladé. Eh, ale to je určitý pocit, který máme. Chceme, aby Evropská unie dnes vyžadovala povinně od členských států vytvořit eh, systém, který by sledoval eh, tyto projevy chudoby. Eh, druhý bod, eh, ve kterém se s vámi shodují, je nezbytnost eh, mobilizovat se pro narovnání nerovnosti mezi mužů a žen. Hovoříme také o dopadu krize na zaměstnávání žen. Zde musíme mnohé eh, udělat, aby eh, nerovnosti eh, také v kariérách mezi muži a ženami byly narovnámi. Jde o investice do vzdělávání dětí. O tom jste hovořil také, ale já bych vás poprosila, abyste se ještě zmínil o rovných podmínkách v kariérních postupech mužů a žen. Rozhodnutí v radě ohledně fondu pro nejchudší obyvatelstvo je další téma. Dnes eh, neděláme dostatek a nejsem eh, jistě eh, sama, kdo je tohoto názoru. Dva, mm, dvě miliardy 500 milionů, to je objem, který máme pro podvaravinovou pomoc, ale také pro pomoc pro zdravotnictví, oblečení, Eh, sanitární potřeby, boje proti bezdomovectví. Zde se však změnil také okruh příjemců. Pro 28 členských států eh, budeme mít tedy 2,5 miliardy, což je nedostačující. Vidíme přitom, že SF je zde také k dispozici, ale nedostatečný. Eh, Aleksandr Serkas paní Naram Atu, paní Bauer a Phil Benyon. Čaba Ory a ještě další přihlášky do debaty, paní Lambert. Takže uzavírám seznam řečníků a každému dávám dvě a půl minuty. Mhm. Euh, Pan Serkas, koordinátor, vám dávám tři minuty. A potom eh, paní Benara dvě a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem proti všem privilegiím, ale hovořím také jménem mnoha poslanců. Zaprvé chci poděkovat za tuto iniciativu, která při nejmenším se konkretizuje politickém programu zaměřen na podporu sociálních investic. To je tedy celý, celá série myšlenek, které mi připadají třeba se zabývat současnou situací. A děkujeme vám za, za vaši osobní eh, politickou angažovanost v této oblasti. Jedná se o otázky, které opravdu zbuzují hruzu. Jak už uvedla Rada Nejenže potřebujeme dostatečné prostředky eh, v Evropském sociálním fondu, ale potřebujeme také konkretizovat eh, ona čísla, těch 25%, která jsou stanovená jako kritérium pro sociální inkluzi. Všechny tyto dobré úmysly, pane komisaři, ale jsou nedostatečné, protože chybí konkrétní opatření na vyřešení sociálního dramatu v Evropě. Před pár dny jsme mohli sami vidět a konstatovat, jak vypadá skutečnost na eh, periferii Paříže eh, v jedné chudé oblasti. A vidíme, že situace se zhoršuje. Evropská unie spíše než navyšovat své finanční kapacity zdrojů, spíše snižuje svoje úsilí. A odvážím se podotknout, že to je téměř urážkou pro ty občany, kteří jsou ponecháni eh, na mm, eh, ponecháni na pomoci eh, charitativních organizací je zapotřebí, abychom eh, přijímali zodpovědnost. Pane komisaři, budete mít veškerou naši podporu, ale potřebujeme skutečný evropský sociální pilíř. Sociální oblast musí mít stejnou důležitost jako hospodářská oblast. Nestačí jen informační a komunikační kampaň, pane komisaři. V ekonomické oblasti komise ukládá sankce, ale v sociálních věcích se dělá co? Musíme být ochotní, ochotni jakkoliv pomáhat. Ano, ale my žádáme, aby sociální unie byla stejně důležitá jako ekonomická a finanční. Další eh, řečnice. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, jako kolegové. Já podporuji tuto iniciativu zaměřenou na investici do sociální oblasti. Je to velice důležitá myšlenka 25 která má být vyznačena pro sociální otázky je velice důležitou věcí. V tuto chvíli se ocitáme ve velmi nepříjemné situaci. Uvědomujeme si, že máme rozpočet, eh, který je na radě a neodpovídá eh, našim eh, požadavkům a cílům. Je nedostatečný. Potřebujeme investice, ale ty, to jsou investice, to nejsou výdaje. Pot, v, v, Eh, rozpočet ale neodpovídá našim potřebám. Co se týče myšlenky minimálního Prahu na sociální práva a sociální ochranu, v OSN eh, komise Bašle se zabývá myšlenkou, že na mezinárodní celosvé úrovni je zapotřebí stanovit jako minimální úroveň sociálních práv. My jako Evropská unie bychom mohli eh, přijít s touto myšlenkou a sestavit eh, něco takového, protože my už máme naše hodnoty, máme za sebou naši historii a mohli bychom tedy eh, tu, tento minimální práh sociální ochrany vytvořit. Já teď nemám na mysli systém, protože tu jsou různé, rozmanité sociální systémy v jednotlivých státech. Ale můžeme mít cíl s určitými právy a můžeme k němu jít různými cestami. Na základě historie a kultury jednotlivých členských států tento cíl ale musí zakládat sociální práva. E, určitá, určitý minimální práh. Kromě toho je také velice špatné to, že že to je sociální minimum, určitý systém, například ve Francii, kde máme takové minimální eh, Prahy, které jsou pod Prahem chudoby ve Francii. Eh, první ideou a myšlenkou by mělo být to, že sociální minimum by mělo být alespoň na úrovni hranice chudoby. Máme sociální minima, minima která umožňují mít příjem pod hranicí chudoby. A pak vytváříme určité akce a programy, které lepí záplaty. To je tedy otázka problému sociálních minim. Edith eh, Bauer a pak Filipeňo. Eh, köszönjük Děkuji. My děkujeme za tuto příležitost eh, komunikovat. Mám tady tři body. Za prvé, Vítám to, že hovoříte o modernizaci státu blahobytu a že jako komise se na toto chcete zaměřit. Eh, ptala bych se, zeptala bych se, jak přesně toho chcete dosáhnout. My tady možná máme eh, jakési rozpory, eh, sociální konflikt, zaměstnanost či nezaměstnanost, čili jak to chceme vyřešit já si myslím, že je v podstatě zajistit to, aby eh, sociální eh, výhody byly eh, k dispozici a ne napojeny na práci. Dále sociální fond tak trošku ztrácí stroje. Bylo by možné třeba vytvoření nějakých, nějaké synergie například s tím fondem pro nejvyloučenější my třeba já nevím, hovoříme o 25% z Evropského sociálního fondu a e, prostě máme tady různé programy, čili jak by to mohlo být. E, dále děti. Jaké jsou tady priority? Budete podporovat a rodinnou politiku nebo spíše vzdělávání? Prostě jak přesně chcete e, bojovat třeba proti dětské chudobě v Unii? Děkuji. Děkuji, Filip Bignon a potom třeba Ory. Děkuji. Já nepochybně vítám koncepci sociálních investic. Samozřejmě, že efektivita takovéhoto balíčku eh, bude spočívat v jednotlivých detailech, ne v samotném názvu ale na ten název se musíme podívat a držet se slova investice. Musíme je mít na paměti. Nejde jen o e, sociální pomoc. Například v Birminghamu máme takový program, kde, ve kterém v těch nejobtížnějších případech například u mladých lidí, kteří jsou bezdomová, nikdy neměli práci, stali se eh, dlouhodobými bezdomovci. Pomáhají místní charity a pomocí intenzivních programů eh, se daří je do dvou let eh, dostat zpátky do pracovního procesu a takto jim pomoci. To je skutečně sociální investice. Investice je cílená, cíle na to, aby se stali nezávislými, ekonomicky nezávislými. A pokud takto udržíme naši pozornost na tom, aby se lidé ze závislosti stali nezávislými, tak to je podle mne investice. Taky chápu já. A na to bychom se měli zaměřit, protože přesně takovým způsobem můžeme skutečně přispět k posílení ekonomiky tím, že umožníme lidem, aby měli dovednosti, které potřebují, aby měli svůj postoj k životu takový, jaký potřebují. A takovými to programy je možné toho dosáhnout. Můžeme jim tedy e, pomoci a pomáhat současně e, k, k znovu nastartování ekonomiky a současně předejdeme e, vytvoření podobných problémů v budoucnosti. Takže se dostaneme do takového pozitivně začarovaného kruhu. Případně bych mohl hovořit do detailu, ale teď bych chtěl jenom říci, že vítám tento postoj pana eh, komisaře. Děkuji. Pan Čaba Ory a potom Jean Lambert. Ennek eh, asszony, tisztelt biztos úr, eh, hogy... Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, abych byl úplně upřímný. Samozřejmě nemáme přečtený celý tento balíček, nebo je čerstvě schválený. Ale co bych chtěl říci, eh, myslím si, že v tom balíčku není mnoho nového. Eh, nicméně myslím si, že jde o velice eh, dobrý materiál. Může pomoci českým zemím i evropským institucím. Když nic jiného, tak máme o čem přemýšlet. A samozřejmě soustředit se přitom na ty nejcitlivější oblasti. Aby byl upřímný, když jsem naslouchal vašemu úvodu, eh, vy jste hovořil o modernizaci státu blahobytu. To není tak úplně obvyklá myšlenka. My chceme samozřejmě eh, chránit třeba evropský sociální model, ale eh, de facto ten eh, stát blahobytu pochází z doby, kdy se tedy dařilo, nyní jsme v, krá, v krizi, eh, letos už není jak bývalo, dokonce někdy stojí na hlavě, čili ano, modernizovat stát blahobytu dobře, ale jak to udělat, co je třeba zachránit, jaké nástroje k tomu potřebujeme, a jaké máme rezervy, které bychom proto mohli využít do budoucna. Čili máme z čeho vycházet z tohoto dokumentu komise. Jsem velice rád, že jste zmínil chudobu dětí, eh, že se soustředujete třeba také na celoživotní vzdělávání, na zaměstnatelnost a eh, jsou zde s tím spojená určitá opatření. No a já tedy vítám všechna pozitivní doporučení. A jestliže je to z vaší strany apel na nás, abychom spolu uvažovali, jaká forma eh, by tady měla být pro nový reformovaný stát blahobytu. Dobře, výborně. Ano, pane komisaři, já bych měla otázku k vašim doporučením eh, k chudobě dětí. Za prvé jsem velice ráda, že že ten dokument zde máme, poněvadž pracovalo se na něm nějakou dobu. A také hovoříte o mobilizaci finančních nástrojů EU. Um, ehm, určité fondy, nemusí to být ty fondy, kterými my se typicky zabýváme v tomto výboru, ale třeba fondy, které se týkají Romů a jejich integrace, tak české země to zcela neakceptovaly, zcela se do toho nepustili. Mě by zajímalo, jak komise nebo váš úsek komise eh, spolupracuje s jinými částmi komise tak, aby naplnili tato doporučení eh, boje proti chudobě dětí životem. Prostě, abychom měli nějaký ten společný jmenovatel. Eh, tady se hovoří o mnohonásobné Eh, diskriminaci, deprivaci a tak dále, čili není to otázka pouze sociálního fondu, čili jak vy budete integrovat různé úseky komise a naplňovat toto konkrétní doporučení. Eh, eh, Děkuji. Děkuji především za milé přijetí Děkuji také za doporučení. Jak řekl pan Benja, samozřejmě ten titul je velmi důležitý a já musím říct, že eh, on už skoroval úspěch loni v létě, když se poprvé objevil. že Jsme tedy začali práci na této iniciativě. No a to samozřejmě znamená, eh, je to eh, nutnost obnovit, obnovit já jsem, eh, já tedy eh, velice doufám, že mnozí z vás, eh, až se pustíte do těch detailů, tak prostě, že se to naplní. Proč tedy tady máme ten, hovoříme o té modernizaci. Já myslím, že je to velice důležité, že důležitý statement, důležitý cíl. Jak řekl pán Öry, mnohé z těchto systému na ochranu, sociální ochranu, eh, se postupně, eh, postupně vznikaly v době poválečné, v různých etapách této doby. A samozřejmě jejich vývoj, vývoj ekonomických systémů EU, globalizace, finanční krize v současné době, tak eh, ty přišly za řadou nových a nových výzev ale výzvy jsou současně příležitostmi. Čili není to jenom cosi negativního, není to série negativních eh, negativních událostí. Určitě eh, tedy eh, třeba ten životní cyklus, to je něco, co bychom, na co bychom vysloveně měli pohlížet pozitivně. Ale jde o to. Členské země si své Eh, sociální politiky formulují sami a my na evropské úrovni máme eh, deklaraci eh, občanských práv, včetně sociálních práv a zároveň tady máme řadu nástrojů, které mohou podporovat právě tyto cíle. Také podporujeme řádné řízení hospodářství, posilujeme ho a to samozřejmě eh, je věc, jak reagovat na sociální eh, výzvy a výzvy v oblasti zaměstnanosti a k tomu jsou tady sociální problémy a tak dále v souvislosti s finančními a makroekonomickými problémy. Čili pro nás je otázkou to, zda jsme schopni uzavřít tu propast na evropské úrovni, to znamená deklarace práv a e, přítomnost určitých nástrojů a na druhé straně mezi odpovědností členských zemí za sociální politiku v době, kdy je potřeba daleko těžší, vyšší než jindy. No a jedním ze způsobů je e, vystupňovat dále tu otevřenou metodu koordinace tím, že zlepšíme metodiku. Já myslím, že máme velkou šanci eh, zlepšit systém ukazatelů, benchmarking tedy, a celkovou metodiku přípravy sociální politiky, eh, vybrat to, co je správné, včetně tedy dobrých finančních voleb. A dále je tady ta zkušenost, kterou už máme, zejména tedy eh, zkušenost se sociálním fondem, který určitě nechceme z toho vylučovat, no a eh, také osvědčené postupy, které je možné přesunout do zemí, kde se dosud nepoužívají. Také v tomto dokumentu definujeme způsoby, jak do ekonomického řízení integrovat věci, jako je péče o děti, a řadu dalších návrhů, třeba příležitosti pro zaměstnávání žen, které už tady máme v posledních dvou letech, nicméně které s tímto balíčkem můžeme projednat velmi systematicky v parlamentu, v radě a s dalšími účastníky. Čili tento obsah evropského semestru lze posílit. To by mohl být konečný výsledek. Modernizace dále zahrnuje řadu dalších prvků. My jsme se spolehali na znalosti skupiny akademických expertů, kteří začali svou práci v DG Employment, eh, vypracovali obsah balíčku pro sociální investice a otázka eh, tehdy zněla, proč jsou skandinávské státy blahobytu úspěšnější než jiné státy a co lze použít a přenést jinam. Ale když se podíváme na věc podrobně, tak skutečně lze definovat, co je přenositelné a co ne z těch osvědčených postupů. A to jsou věci, které se v tomto dokumentu objevují systematicky. Najdete je v různých částech, jak v tom hlavním vzdělení, tak v těch dalších dokumentech, které jsou doprovodné. K paní Bauer eh, můžeme říci eh, toto, že některé z těch eh, sociálních transferů by měly být eh, podmíněny. Řekněme si to otevřeně, že v různých částích světa, třeba i v Brazílii, mají velký úspěch se sociálními programy tím, že ty transfery sociální jsou podmínečné. Čili my bychom to mohli zahrnout jako doplňkový instrument k těm, které už se v EU využívají. Možná ještě něco málo k finančním nástrojům. Já jsem velice rád eh, k tomu, co řekla paní Žadě, za její podporu a k Evropskému sociálnímu fondu. Já musím říct, že skutečně je velký rozdíl Eh, jestli eh, to ESF může být definováno na úrovni EU a není to jenom dáno těmi instrumenty. My tady totiž máme tu iniciativu pro mládež, zaměstnanost mládeže a eh, pomoc pro hm, ty nejvyloučenější. To skutečně bez definice na úrovni ESF by to nebylo v podstatě takto možné. Takže to je skutečně velmi přesvědčivý argument proč tedy eh, to na úrovni EU a to samozřejmě také dá možnost eh, vašemu parlamentu, eh, aby jak si podpořil opatření na využití těch tzv. reziduálních fondů. Také já mm, mm, musím říct, že jsem si vědom toho, že už přetahujeme, ale já věřím, že budeme mít ještě mnoho příležitostí debatovat o těchto věcech. A já vám tady děkuji za tuto první rychlou, ale důležitou debatu. Ano, ano, děkuji. Já myslím, že ještě budeme mít určitě další příležitosti, nejenom tuto příležitost v první den a velice vám děkuji.